Dear colleagues. Vážení kolegové, je pro mě eh, potěšením vás všechny přivítat na tomto slyšení, které se bude zabývat tím vízovým balíčkem, což je součástí zasedání výboru eh, Libe. Jsem velice vděčná všem odborníkům, kteří mezi nás dnes přišli, aby nás seznámili s výsledky své práce. V té první části se budeme eh, zabývat Eh, novým kodexem. Nejprve eh, požádám o slovo eh, paní Fajon, která je zpravodajkou a potom každý řečník dostane 10 minut. Po těchto úvodních prezentacích budeme mít diskusy. Chtěla bych vás všechny poprosit, abyste se drželi toho časového toho času, který vám je přidělen. Nejprve tedy paní Fajon, máte slovo. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. Je pro mě velkým potěšením s vámi dnes zde pohovořit o jednom z eh, velice důležitých dosie, které máme eh, před sebou. Eh, chtěla bych nejprve na úvod něco říci a nakonec potom budu ještě mít několik závěrečných připomínek. Návrh revize tohoto kodexu se eh, začíná realizovat v době, kdy skutečně čelíme obrovským problémům. Snažíme se eh, zlepšit ekonomickou situaci v Evropě, hlavně tím, že vytváříme, vytvoříme nové při, pracovní příležitosti v Evropě po krize. Současně s tím eh, ale jsme svědky zvyšujících se migračních tlaků, lidských tragedií, a e, také nárůstu extremismu, populismu a xenofobie. Někteří chtějí využít tyto argumenty k tomu, aby otřásli našimi základními evropskými hodnotami, jako je například svoboda pohybu a tím vlastně ohrožují vlastní Schengen. Dnes bychom měli zde pohovořit o návrzích komise. E, k tomu máme k dispozici i panel odborníků a různých dalších představitelů zainteresovaných strát, stran. Chtěla bych poděkovat všem, kteří mezi nás přišli a všechny mezi námi srdečně přivítat. I když jsem byla jmenovaná zpravodajkou pouze před několika týdny, Přesto uh, už teď bych chtěla poděkovat ostatním eh, zpravodajům za jejich skvělou spolupráci a také za veškerou podporu, kterou mi poskytli. Nejprve bych chtěla říci, že velice vítám tento návrh komise, protože eh, jeho cílem je dále rozvíjet evropskou dimenzi vízové politiky, eh, dále potom zjednodušit eh, cestování pro oprávněné cestovatele a přitom udržet určité podmínky pro vydávání víz a zbavit tak největší zátěže konsuláty, Eh, což jsou věci všechny naprosto zásadní pro naše občany. Myslím si, že všem nám jde o jeden společný cíl. Jde nám o to, aby tato nová vízová politika byla skutečně evropská, moderní a inteligentní díky novým technologickým řešením. Celý eh, vízový postup by měl být rychlejší, levnější a také eh, méně těžkopádný. Eh, zaprvé se budu věnovat eh, otázce zjednodušení eh, celého toho postupu a to hlavně pro těch, kteří jsou již registrováni jako pravidelní cestovatelé, kteří přijíždějí do Schengenu pravidelně. A mělo by se to rozšířit i na určité kategorie cestujících, jako jsou například lidé cestující na moři a tak dále. Velice vítám návrh komise v oblasti eh, navrhovaného seznamu eh, podpůrných dokumentů, které by mě, který by měl být konečný a vyčerpávající. Přesto však si myslím, že bude potřeba provést některé menší modifikace. V současné době žijeme v globalizovaném a digitalizovaném světě a proto eh, bychom měli využívat možnost podávat žádosti už 9 měsíců před Eh, plánovanou návštěvou. V některých eh, spravedlněných eh, případech i dříve. Hlavně mladí cestovatelé se chtějí naplánovat svou cestu co nejdříve, tak aby mohli ušetřit určité peníze, protože letenky mohou být později mnohem, dra, mnohem dražší. Další problém je to, že velice často konzuláty jsou velice vzdálené a to, že žadatelé o víza musí cestovat dlouhé, přes dlouhé vzdálenosti, znamená, že často nemají možnost eh, podat svou žádost. Bylo by tedy vhodné, aby bylo možné tyto žádosti podávat blíže bydliště eh, žadatelem. Dále by žadatel měl eh, mít právo odvolat se proti rozhodnutí u soudního orgánu. Zatím se to dá dělat pouze různými administrativními postupy. Eh, měli bychom eh, mít tuto možnost za mě v případě, kdy byly například eh, nesprávně zrušeny, zrušeno výzum, kdy například takový člověk v důsledku takového zrušení utrpí hospodářskou nebo finanční újmu, jako například to, že musí zaplatit za zrušení rezervace v hotelu. Dále, eh, co se týče spolupráce mezi členskými státy a těmi běžnými eh, centry, kde se žádosti podávají, by měla zůstat součástí tohoto nařízení. Ehm, eh, v budoucnosti bychom Ehm, se měli pokusit také o to, aby ta vízová politika byla skutečně evropská. I komise ve svém hodnocení odkazuje na tzv. centra šengenských víz, což je jakýsi nápad vytvořit eh, vízová centra celoevropská E, je dále důležité, aby veřejnost měla k dispozici veškeré relevantní informace, včetně e, informací o tom, že e, celková délka pobytu nesmí být více než 90 dnů v jakémkoliv období, které nepřesahuje 180 dní. Co se týče těch vnějších poskytovatelů služeb, ty by měly být používány jenom jako poslední možnost a I když chápu proč, chápu, proč v některých eh, případech je takovéto řešení potřebné, hlavně tam, kde je problematická bezpečnostní situace ve třetí země. Přesto v souvislosti s tím eh, jsme slyšeli řadu eh, obav zde na půdě parlamentu a myslím si, že je potřeba těmto obavám věnovat pozornost. Členské státy by měly i nadále mít možnost, eh, aby všichni žadatelé mohli podat své žádosti o víza na diplomatických misích nebo na konzulátech. Celko, celý postup však by se měl zlepšit. Člensk, eh, členské státy by si měly vyměňovat informace také s těmi vnějšími poskytovateli služeb. Nakonec, i když to není určitě nejméně eh, důležité, bych se chtěla dotknout otázky humanitárních víz. Eh, navzdory některým argumentům, do jaké míry je vhodné toto řešení, již dnes existují určitá ustanovení eh, týkající se právě této otázky. To znamená, že umožňují členskému státu, aby vydalo vízum na základě humanitárních důvodů. Eh, ty, ta stávající ustanovení by měla být nějakým způsobem harmonizována také s ustanoveními, které existují v tom kodexu šengenských hranic, tak aby odpovídali eh, příslušným eh, článkům. Já upřímně řečeno bych byla ráda, kdybychom v této oblasti mohli být ambici, ambicioznější. Eh, často jsme také eh, v usneseních parlamentu vyzývali členské státy, aby ty existující ustanovení šengenských aky eh, aplikovali také na humanitární víza. Jak jsem řekla na začátku, velice rád odpovím na vaše dotazy. Velice se těším na spolupráci s vámi se všemi a doufám, že všichni zůstaneme stejně ambiciozní na konci tohoto procesu, jako jsme teď na začátku. Děkuji. Děkuji za tuto velice zajímavou prezentaci. Další prezentace eh, přednesou různí ehm, řečníci. První bude pan Dejader. Máte slovo. Euh, eh, děkuji za to, že jste pozvali bývalého generálního konzula Eh, většinou míváme málo příležitostí eh, vystupovat. Já jsem byl v Tokiu, Bidžanu a eh, jinde. A v tuto chvíli jsem již v důchodu, takže mohu hovořit naprosto otevřeně. Vízová služba znamená, že jste neustále v kontaktu s realitou, s konkrétními problémy. Jednak jsou to tady žadatelé o víza, kterých je stále více, eh, ve velkém množství přichází a každá třetí země, eh, která vlastně eh, podle vízové povinnosti může přijít a požádat o víza. Myslím si, že není mnoho administrativních činností, kde je potenciální množství žadatelů tak veliké a nikde jinde není potřeba dělat tolik rozhodnutí za den v, Alžíri, v Alžírsku. Um, 1200 žádostí denně, to znamená 1200 rozhodnutí, které musíte každý den udělat. A kdyby eh, tam byly ty kapacity ještě větší, tak eh, si představuji, eh, dovedu si představit, že tato čísla by ještě byla vyšší. Situace jsou opravdu velmi rozmanité. Jednak je tam eh, buď ten obyčejný případ, kde někdo chce eh, na nějakou turistickou cestu nebo obchodní cestu, eh, kterou vlastně obstarává zaměstnanec, ale je to často i mnohem složitější několikanásobné cesty z nejrůznějších důvodů a je to opravdu rozmanité, i pokud jde o podmínky ubytování a tak dále. Takže jsou tam i některé fyzické problémy, jednak musíte přijmout takového žadatele a to v rozumných podmínkách, v důstojných podmínkách a e, tady e, je potřeba stále vyšší e, kvalita. Musíte přeskoumat mnoho složek a to, co nejrychleji stále ta rychlost roste protože eh, rostou ty požadavky, je potřeba uplatňovat složitá pravidla, závazná pravidla a samozřejmě je také potřeba eh, dělat co nejméně chyb. Jednak nelze udělovat víza někomu, kdo neodpovídá podmínkám nebo kdo by eventuálně mohl být rizikový. To by byl problém a samozřejmě ani opačným směrem nelze dělat chyby. Nemůžeme odmítat víza někomu, kdo odpovídá podmínkám a kdo není rizikový. To by nám bylo také vyčítáno. Takže tady ta rozhodnutí nejsou opravdu jednoduchá, protože eh, eh, velmi eh, jsou si podobní. Žadatel s dobrou vůli i žadatel se špatným záměrem a Eh, skutečně tady je velmi těžké rozeznat vždy, zda ten člověk má postivý záměr nebo ne, ať už je to mm, turista nebo umělec nebo někdo další. Tady je vždy eh, hodnotit riziko a to znamená, že nic není černobílé, vše je jaksi šedivé eh, a tady opravdu jsou ty Eh, jazyčky vach eh, velmi citlivé a hranice je velmi tenká. A eh, výsledek je jednoduchý, buď odezdám výzum, anebo ho nepředám. Takže tady je rozhodnutí, které je nevyhnutelné a kde riskujete. Takže my tady opravdu toho na sebe bereme hodně. Ty doklady, které nám jsou předkládány, neodpovídají vždy normám evropské společnosti. Eh, u nás vše vychází z písemných eh, dokladů, eh, vše měla, má, musí být spolehlivé a umožňuje nám to důvěřovat takovým podkladům, ale někde jinde jsou to falešná potvrzení pracovní nebo um, falešné bankovní um, doklady a nebo třeba skutečné dokumenty, pravdivé dokumenty, ale jsou předkládány s nějakým falešným záměrem takže musíme říci, že zaměstnanci vízových služeb eh, nejsou vždy právníci, velmi často jsou to zkrátka výkonní úředníci, kteří dělají poctivě svou práci, ale málo kdy mají právnické vzdělání na vysoké úrovni. Navíc eh, odmítnutí bývají velmi často spochybněná, dochází k odvolání a potom musíte samozřejmě každé odvolání přeskoumat, musíte na to zareagovat takže, eh, jak víte, vlády eh, mají také rozpočtové problémy, což eh, velmi často znamená, že není dostatek prostředků, že zůstávají stále na stejné úrovni, nebo někdy jsou dokonce seškrtávány, někdy dochází k zmenšování počtu zaměstnanců a náklady musí být snižovány. Problém konzuláta, kancelátu je asi následující. Jak slušně a důstojně přijmout rostoucí počet žadatelů, rychle rozhodovat, správně rozhodovat a to na základě dokladů a podkladů, kde si nejste jisti, zda jsou opravdu autentické, musíte e, zvážit, e, zda záměr žadatele je poctivý, což není jednoduché a přitom máte omezený e, rozpočet, který se stále ještě snižuje. Takže potřebujeme legislativní pomoc, abychom vyřešili tuto velmi složitou situaci. Žádáme tedy o to, abyste zohlednili realitu v praxi a e, zvážit, jaký dopad mají vaše rozhodnutí na práci konzulátů. Já nemám čas na to, abych tady hovořil o všech změnách, které komise navrhla. Omezím se pouze na několik z nich. A samozřejmě jsem ochoten, pokud si to budete přát, eh, s vámi další věci podrobněji probrat. Externalizace, tedy eh, outsourcing služeb. To je to, co umožnilo eh, obsloužit stále rostoucí počet žadatelům. Díky tomu mohl konzuláce zaměřit na přeskum složek a zvládat jich větší počet, a to znamená obsloužit větší počet žadatelů. Musím přiznat, že já sám eh, jsem nebyl eh, příznivcem eh, outsourcingu těchto služeb. Já vím, že tam jsou určitá rizika, ovšem dnes musíme uznat, že tento způsob se osvědčil a proto naprosto schvaluji návrhy komise, které kráčí tímto směrem, kteří, které vlastně vychází z reality. Outsourcing těchto služeb je eh, v posledních letech většinou jedinou rozumnou volbou. Přímý přístup žadatele ke konzulátu, to, kdybychom to tak měli ve všech případech, tak by to v praxi prostě nešlo. Eh, může se to týkat pouze některých osob, eh, se kterými je potřeba nakládat důvěrně a tyto případy tedy konzuláty samozřejmě zvládají řádným způsobem. Poskytovatele těchto služeb ovšem musí být eh, velmi často a pečlivě kontrolováni, aby nedošlo k nějakým nežádoucím postupům. Evropská komise předložila návrhy a francouzský konzulát eh, tomu říká eh, cirkulační víza. To víza je o něco delší než jeden rok Velmi často, tady ve francouzštině tomu nemůžeme říkat traffic víze, ale myslím si, že to je zkrátka eh, vízum pro často, častujícího. Eh, tam je prostě dočasné vízum a může se to udělat pouze osobám, které nejsou rizikové. Návrh eh, komise tedy kráčí správným směrem. Ovšem, automatičnost předkládání tohoto typu víc mi připadá nebezpečná. Ve chvíli, kdy tam dáte mm, automatický postup, tak dojde ke zneužívání. Je potřeba být opatrný a zabránit něčemu podobnému. Nic nesmí být automatické. Eh, konzulát by měl mít možnost omezit eh, mm, toto výzum, které povoluje, anebo tomu eh, zcela zabránit. Tady je potřeba eh, nalézt nějaký způsob eh, pro eh, tyto případy a proto bychom měli dát těmto výzum jiný název, když jsou udělány na jeden rok nebo trochu delší období. Mělo by to být to cirkulační výzum, nebo v angličtině třeba nějak jinak, aby to dobře označilo, o čem jde. A potom by bylo snažší stanovit konkrétní pravidla a to by usnadnilo před um, udělování těchto víc a jejich obnovování. Takže prosím, postupujte jednoduše. Když vidím nová pravidla k té naléhavé situaci, tak, si, mm, tak je tam, že je potřeba okamžitě poskytnout schůzku žadateli. To je ale nemožné. To by znamenalo, že když bychom pracovali dobře a měli naprosto nabitý eh, harmonogram, tak bychom eh, poskytli zkusku ještě někomu dalšímu. Co to, ale navíc eh, ten pojem nalehavosti je vágní a může to mít nežádoucí účitky, účinky. Tím uplynulo mých 10 minut, takže končím svůj projev a děkuji vám za pozornost. Just in time. Thank you very much for, for your reflection. Ano, děkujeme vám za vaše úvahy. Děkuji vám také za vaši vlastní zkušenost, kterou jste nám tady vylíčil. A nyní promluví pan Kijak Penišu z VFS eh, Global, eh, externí poskytovatel služeb. Rád bych poděkoval Evropskému parlamentu za to, že eh, VFS byl vyzván, aby se účastnil tohoto slyšení, aby zde prezentoval pohled eh, těch externích poskytovatelů služeb víz. Eh, VFS byl založen v roce 2001 a je to pobočka v jedné společnosti Swiss Kuony. a je tady asi 1600 centrum už jsme udělali 100 milionů eh, víz, které jsme zpracovali. Velmi stručně bych chtěl vysvětlit ten služeb, to externího poskytování služeb, který je relativně nový. Nejprve eh, vysvětlím, jaké výhody to přineslo, jak pro vlády, tak pro žadatele o víza. A potom bych rád navrhl několik eh, věcí, které by umožnily vylepšit právní rámec. Pokud jde o externí poskytování služeb, tak oč vlastně jde? Neznamená to, že poskytovatel soukromých služeb bude mít pravomoc rozhodovat o vízech. Někdy je to tak vnímáno, ale není to tak. Pravomoc odmítnout nebo poskytnout vízum náleží pouze vládě a toto je delegováno na konzulát. Poskytovatel služeb nemá žádný vliv na rozhodnutí konzula, konzulátu. Využívání těchto vnějších služeb umožňuje řešit celou řadu uh, úkolů, které musí řešit vláda a zároveň se vylepšuje kvalita služeb, které jsou poskytovány uživatelům, tedy žadatelům. Eh, šengenské státy musí čelit rostoucí poptávce po vízech a to si vyžaduje eh, další prostředky. Využívání biometrie vede k tomu, že žadatelé se musí dostavit osobně, zatímco v mnoha zemích cestovní kanceláře vlastně sloužily jako jaký, jakýsi zprostředkovatelé. Tady je potřeba otevírat eh, další pobočky, je potřeba Eh, vyškolit zaměstnance, aby mohli odebírat biometrická data. Ehm, konzuláty jsou velmi často v situaci, kdy jim hrozí nejrůznější rizika, je ohrožena jejich bezpečnost, když tedy stále více návštěvníků vstupuje na půdu konzulátu, tím, tím se zvyšuje riziko. A to samozřejmě znamená další náklady na zaměstnance, na ty prostory, ve kterých se to odehrává a na jejich zajištění. Takže by to vedlo k navýšení rozpočtu a tady vlastně jsou konzuláty v takových kleštích mezi tím, že mají stále rostoucí potřeby a stále nižší prostředky. Takže to poskytování těch externích služeb umožňuje snižovat náklady. Nejenom, že to řeší problémy vlády, ale vylepšuje to také kvalitu služeb pro naše klienty, kteří žádají o víza. Pokud jde o žadatele, tak v podstatě jsou dvě Eh, možnosti, jak k tomu přistupovat. Eh, buď se přizpůsobí počet žadatelů eh, kapacitě, kterou je možné zvládnout, anebo tu kapacitu přizpůsobíte počtu žadatelů. A číslo žadatelů, tedy kteří, kteří musí poskytovatel zvládnout, je E, různé. Čím více poskytovatel má žadatelů, tím více e, získává e, vlastně poplatků a tím může zase zvládnout více žadatelů. Poskytovatel služeb může také přizpůsobit své prostory a jejich velikost podle toho, kolik je žadatelů, který, který očekává, a také se může přizpůsobit různým fluktuacím eh, žádostí. A to umožňuje snižovat fronty před konzuláty a to samozřejmě není dobré, protože když jsou tam takové fronty, tak tam může docházet eh, k nejrůznějším eh, nekalým záležitostem. Přístup k okénkům na konzulátu je teoreticky e, zdarma, ale abyste se dostali k těmto okénkům, tak bylo někdy potřeba zaplatit velmi vysokou cenu. Ovšem, poskytování e, těch služeb e, mimo konzulát umožňuje tedy za lepších podmínek přijímat veřejnost. Konzuláty mohou takto zvládnout větší eh, počet složek a tím se také zkracuje eh, ta lhůta pro získání schůzky. Takže žadatelé eh, něco takového uvítali. Externí poskytování služeb také odpovídá snaze schromažďovat nebo kumulovat tyto věci pro několik šengenských států. Tady několik partnerských zemí umístí eh, své služby do jedněch prostor, tím pádem odpadají určité logistické problémy, protože eh, to zkrátka dělá ta eh, externí firma. Díky tomu v zahraničí vzniká konkrétní obrázek o tom, jak to v Evropě probíhá. Aby poskytovatel služeb mohl ty služby vylepšit, aby bylo možné je inovovat, tak potřebuje pružný regulační rámec. Vízový kodex byl přijat v roce 2009 a tehdy ta, to externí poskytování služeb teprve bylo v plenkách. Od té doby se to ovšem posunulo dále a za těchto podmínek Evropská komise předložila návrhy, eh, které schvalujeme. Ovšem bylo by možné ten text ještě nadále vylepšovat, tak aby poskytovatel služeb mohl své služby ještě zkvalitnit. První doporučení. Umožnit lepší aplikaci pravidla 59 eh, ohledně biometrie. Žadatelé o víza, které již požádali o šengenské vízum v minulosti a e, jejichž otisky prstů již byly zaregistrovány a to v době e, před méně než 59 měsíci, e, nemusí tento proces opakovat. A přejeme si, aby ten text byl pozměněn, aby tato výjimka eh, byla eh, spojena eh, s určitými další podmínkami. Například by bylo možné předložit výzum, kde by bylo označení VIS, anebo by předložili doklad o tom, že již odevzdali své otisky, že jim byly odebrány otisky. Potom e, satelitní centra v městech, kde není konzulát. Tato centra umožňují zabránit velmi drahé cestě až do města, kde se nachází konzulát, e, které někdy může být velmi vzdálené. A to e, je možné poskytnout i pro místa, kde je poměrně málo žadatelů, umožňuje to přizpůsobit prostory, zaměstnance a tak dále. Současný text eh, tam ovšem eh, předpokládá pouze malé částky, které by byly těmto poskytovatelům přidělovány a nestačilo by to na pokrytí těchto nákladů. Eh, tady by měly být stanoveny určité částky, které by umožnily, aby se taková centra otevřela většímu počtu žadatelů e, přímo v určitém místě. Omezení na nákladů na služby na polovinu e, poplatku za e, víza 30 eura my bychom si přáli, aby eh, tady eh, bylo explicitně uvedeno, že tato částka eh, se vztahuje k částce před zdaněním při prodeji, tak aby tady v podstatě byla taková stabilní finanční základna. Tato částka byla navíc stanovena v roce 2008 v mnoha státech, eh, kde jsou ty vízové centra, eh, došlo k velké inflaci, to znamená, a navíc se zvýšily náklady za eh, budovy a nemovitosti a jsou tady další komplikace. Navíc poskytovatelé služeb jsou zavaleni novými úkoly musí poskytovat biometrický materiál, složky musí být digitální a, a musí docházet k elektronické archivaci a jsou tady ještě eh, další věci. Takže ten limit 30 eh, euro by měl být zvýšen tak, abychom mohli dodržet náš cíl neustálého vylepšování kvality služeb, které poskytujeme. Závěrem bych vás chtěl ujistit, že VSS udělá vše, co je v jeho silách, aby i nadále poskytoval kvalitní služby jak pro vlády, tak pro žadatele. A v tuto chvíli vám děkuji za pozornost. Thank you, thank you. Děkujeme. A budeme pokračovat dál. Slovo dostane pan Brozek z Koalice pro bezvízovou Evropu. Pohovoří o zkušenostech jednotlivých žadatelů. Děkuji, paní Kudrická, děkuji vám všem za pozvání a za možnost účastnit se této konzultace, tohoto slyšení o mm, přeskumu vízového koudu. Jmenuji se Křistof Mrozek a zastupuji koalici pro bezvízovou Evropu a nadaci Bátory. Nejprve mi dovolte, abych řekl, že navrhované změny stávající legislativy, včetně toho, co, o čem hovořila a paní Fajon jdou správným směrem. Z části tedy nesouhlasím s tím, co řekl kolega přede mnou o tom outsourcingu, o externalizace. Myslím si, že bychom tedy měli eh, outsourcing považovat za eh, doplňkové řešení, ne za hlavní řešení. Měli bychom se snažit o řešení, které nespůsobí dodatečné náklady pro žadatele o víza. My jsme eh, zhruba čtyři roky organizovali projekt pro oznamovatele, pro whistleblowery, to znamená lidé, kteří nebyli spokojeni při eh, vízovém řízení, nám mohli napsat svoje stížnosti, dostali jsme jich tisíce Někdy to byly velmi dramatické, smutné příběhy. Rád bych vám ukázal, že za tímto nařízením, za tímto legislativním dokumentem jsou skuteční lidé, skuteční žadatelé o azyl a jejich příběhy. Na základě těchto skutečných příběhů naznačím, jaké jsou tři hlavní problémy stávající legislativy a budu eh, je se snažit zasadit do kontextu navrhovaných změn. První eh, úkol nebo problém je velmi krátká doba platnosti. Jeden oznamovatel řekl, že dostal víza pro vícečetný vstup, měl pozvání na 34 dní a vízum bylo na 34 dní. Bylo to eh, tedy opakované vízum, ale v podstatě to bylo vízum pouze na jeden vstup, eh, o který, eh, protože se to vztahovalo na to pozvání. Další příklad byla kolegyně, která žádala o tříletá opakova, tříleté opakované výzum, na které měla nárok, protože měla velmi dobrou historii v souladu e, s právem, e, tedy na to měla nárok, ale dostala jeden rok, víza na jeden rok, což neodpovídalo doporučení ve vízové politice. To znamená, že my doporučujeme, aby eh, se vytvořila kategorie pravidelných cestujících registrovaných VVIS a kromě toho bychom rádi nadnesli možnost desetiletých víz. Eh, tato kategorie víz funguje ve Spojených státech úspěšně již několik let a není důvod, proč by víza měly, měla být časově omezena hranicí pěti let. Mělo by to také pozitivní dopad na vytíženost konzulů, konzulátů. Druhý úkol, druhý problém, další výzva je velmi problematický proces podávání žádosti. Jde o to, že musíte na konzulát doručit svoji žádost fyzicky a často jde o to, že nejsou volné termíny během následujících dvou, tří měsíců a e, ve vízovém centru jsou e, většinou vyprodané následující týdny. Je, opět to doložím citacemi našich oznamovatelů. Není možné podat žádost bez toho, abyste navíc platili. Nepodařilo se mi získat termín na konzulátu. E, není možné podat žádost bez toho, abyste využili podezřelých poskytovatelů služeb. Podle návrhu komise se doporučuje, aby se žádost nebo proces podávání žádosti zjednodušil, aby bylo možno ho e, provést online. My s tím souhlasíme a byli bychom rádi, kdyby tu byl právní nástroj, který by zaručil možnost požádat o výzum přímo na konzulátu, tak jak je to zapsáno ve výzovém kodexu, protože v tuto chvíli je to například na Ukrajině tak, že tato možnost je čistě teoretická a žadatelé jsou nuceni žádat prostřednictvím toho centra, což pro ně samozřejmě znamená eh, náklady navíc ve srovna, eh, ještě kromě těch běžných nákladů, eh, které si žádost o výzum vyžaduje. A konečně poslední výzva nebo poslední problém, to jsou ty doprovodné dokumenty. Často je to tak, že je požadováno příliš mnoho dokumentů konzuláty, tedy od žadatelů o, o víza, požadují příliš mnoho vysvětlení, příliš mnoho dokumentů. Opět jeden citát, citát je to arménský whistleblower, arménský oznamovatel, který chtěl Eh, nastoupit na dobrovolnické místo v Německu a byl požádán, aby zaslal další motivační dopis v Němčině, byť tato osoba nehovoří německy a byť tedy chtěla vykonávat práci, kterou by mohla vykonávat pouze v angličtině. Návrh komise tedy počítá s tím, že by se vytvořil vyčerpávající seznam doprovodných dokumentů a e, my s tím souhlasíme, nicméně musíme zaručit, aby tento vyčerpávající seznam neobsahoval všechny možné dokumenty, o které by bylo možno požádat, o které by tedy konzul mohl požádat. My jsme byli svědky podobné situace na Ukrajině v loňském roce, ten seznam byl zveřejněn a v podstatě jste tam našli cokoliv, co si jen umíte představit. Jakýkoliv dokument, který by bylo možno předložit a ukrajinští žadatelé si stěžovali, že polský konzulát vyžaduje, vyžadoval malé množství dokumentů a nyní jich vyžaduje mnohem víc, protože přijal eh, a eh, odsouhlasil tento seznam doprovodných dokumentů. A na závěr místo schrnutí mi dovolte, abych nechal promluvit dalšího whistleblowera, dalšího oznamovatele. Je to velmi dramatický příběh, který nám tato osoba sdělila. Eh, stále nechápu, proč my Ukrajinci, eh, eh, proč nás, námi všichni opovrhují, proč se nás bojí, jsme považováni za kriminálníky, za nelegální migrace, pok, migranty, pokud ano, tak mě to připomíná dobu nacismu. Doufám, že ti, kteří rozhodují na politické úrovni a kteří si přečtou tuto stížnost, se vynasnaží, aby náš svět byl trochu jiný a aby se lidé vůči sobě navzájem eh, chovali trochu laskavěji. já jsem chtěl zmínit tu eh, nacistickou, eh, ten nacistický způsob, protože eh, vidíte, jak zoufalí ty lidé někdy jsou a jak špatný je obrázek Evropské unie v jejich očích v důsledku neúčinného a neefektivního fungování vizové politiky. Velmi vám děkuji za pozornost a až budete přijímat všechny ty eh, legislativní akty mějte prosím na paměti, že za tou legislativou, za všemi články této legislativy se skrývají skuteční lidé. Děkuji a nyní bude mít slovo paní Georgális eh, z Evropského fóra mládeže. Eh, promluví tedy za mládežnické organizace. Děkuji a děkuji vám také za to, že jste mě pozvali, abych se mohla zúčastnit tohoto slyšení. Podobně jako mý kolegové přede mnou eh, hovořili o tom, jak se na to na všechno dívají žadatelé. Já budu ještě konkrétnější a budu hovořit o mladých žadatelích o vízum. Eh, naše platforma The Youth Forum je platforma, která zastupuje mladé lidi v Evropě. Máme asi 100 členů a velká část těchto členů jsou organizace, které organizují různé výměny a organizují také práce pro mladých lidí a sem pochopitelně patří mobilita mladých lidí. Mladí lidé cestují po Evropě, do Evropy a tak dále. Takže je pochopitelné, že to, o čem zde hovoříme, má přímý dopad na práci většiny na těch organizací. Abych trošičku tady vytvořila určitý rámec pro eh, svůj příspěvek, já se nebudu eh, zabývat ekonomickým dopadem liberalizace vizového procesu. Všichni víme, četli jsme o tom, eh, viděli jsme řadu studií týkajících se ekonomických dopadů, ale já bych se radši zmínila o něčem, co je dlouhodobější a vlastně je to také eh, otázka dopadu dlouhodobějšího. Týká se to různých výměn eh, mládežnických, týká se to práce mladých lidí, kteří přicházejí do styku s jinými kulturami, Eh, s jinými kontexty a to všechno pochopitelně podporuje mezikulturní dialog, eh, podporuje vzájemné chápání se a eh, také vlastně to omezuje možnost, že z těchto lidí se stanou později extremisté a teroristé. A z tohoto pohledu je to skutečně mimořádně důležitá věc ještě něco o tom eh, rámci, o tom současném kontextu. Všichni stále slyšíme o tom, jaká je situace v zaměstnanosti, se zaměstnaností mladých lidí v Evropě. A to je další věc, která je skutečně dlouhodobá. Také budeme muset hledat dlouhodobá řešení a umožnit mladým lidem, aby mohli cestovat v rámci Evropy, ale ne v Evropě i celého světa, může eh, ve skutečnosti vést až eh, k tomu, že se nám podaří některé tyto problémy související s nezaměstnaností mladých lidí eh, řešit, protože ty kvalifikace, ty dovednosti, které získávají mladí lidé v rámci těch eh, mobilitních programů, pět ze šesti z těchto lidí v podstatě potom je atraktivní pro zaměstnavatele. Takže já budu o tom hovořit v tom širším kontextu té dnešní diskuse, ještě předtím, než se podívám konkrétně na ten nový kodex, na ten návrh e, Evropské komise, e, Pan Dežán již také hovořil o některých těch návrzích. Já bych chtěla říci, že my velice vítáme tento návrh e, jako zástupci mladých organizací. To považujeme za velice silný signál směrem k lepší mobilitě mladých lidí v Evropě ale upřímně řečeno chtěli bychom toho ještě více. Zmíním několik eh, témat, o kterých jsme již eh, zde hovořili, eh, ale ke kterým je potřeba se vracet a právě z pohledu mladých lidí, protože ti z toho mohou mít obrovský prospěch, na ně to může být obrovský kladný dopad. Ta první věc, o které bych se chtěla zmínit, eh, se eh, týká víz a toho, eh, co se za ně platí. My bychom byli rádi, kdyby poplatky za víza byly zrušeny pro lidi, kteří pracují pro neziskové organizace a také pro ty, kterým je 35 nebo méně. Důvod, proč jsme zvolili tuto hranici 35 let, je ten, že pokud se podíváme na eh, realitu eh, současného světa, současné situace, eh, mladí lidé v tomto věku skutečně jsou až do věku 35 let. Tito lidé později teď přecházejí do jakéhosi autonomního stavu a proto si myslíme, že by se to mělo projevit i Eh, v posuzování této věci. Máme celou řadu zpráv eh, od různých našich organizací, které hostí mladé lidi, kteří organizují výměné programy a tak dále a kteří nás upozorní na to, že v některých případech vůbec nejsou eh, tito mladí lidé zbavováni povinnosti platit za víza. Bylo by dobré také, kdybychom posílili monitorovací funkce. Teď bych se chtěl zmínit o další Eh, věci a to jsou ty podpůrné dokumenty, už to tady ostatně zaznělo. Ten seznam je vyčerpávající, je velice dobré, že eh, to máme všechno zapsané na papíře, byli jsme svědky řady situací, kdy eh, odmítnutí eh, víza zkrátka bylo založeno na tom, že tito lidé nesplní požadavky o předložení všech těchto dokumentů. Celá řada eh, žadatelů například z Afriky, kteří přicházejí do Evropské unie, musí například dokázat, že jsou buď ženatí nebo vdaní, což pro nás se představuje určitou diskriminaci, protože Eh, mladí lidé, kteří se zúčastní takovýchto výměných programů, eh, většinou nejsou eh, v daní nebo ženatí. A přitom často je právě toto uváděno jako důvod, proč nedostanou výzum. Pro nás tedy to představuje další věc, kterou je potřeba řešit a to způsobem co nejkoherentnějším. To mě eh, vede k jakému se širšímu eh, tématu. Eh, to také souvisí s diskriminací věkovou. Velice často jsou víza odmítnuta pouze na základě věku žadatele. A to hlavně se, jedná, se týká těch mladých žadatelů, to je naprosto nepřijatelné Eh, myslím si, že to eh, představuje také eh, porušení článku 21 Charty základních práv a to jsou věci, které by se měly promítnout do té nové legislativy. Co se týče těch center, těch společných center, kde je možno podávat žádosti i zde, Eh, bych mohla citovat celou řadu směšných příběhů, kdy lidé musí cestovat eh, stovky kilometrů, musí se ubytovat v hotelech, musí platit za cestu, eh, což v podstatě ještě je další částka, která se přičte ještě k tomu vysokému poplatku za výzum a pro tyto lidi to znamená často, že vůbec nejsou schopni se zúčastnit těchto mobil, programů mobility, protože zkrátka nemají na to peníze. Proto by bylo dobré, kdybychom měli lepší centralizovaný způsob, jak podávat tyto žádosti. Ehm, ještě ehm, tady mám celý seznam dalších návrhů, ale Možná, že bychom se k ní mohli vrátit později. Já bych chtěla úplně na závěr eh, eh, říci něco, co eh, má přímý vliv na naše organizace a to je ten návrh, abychom měli zrychlený postup. Tento zrychlený postup pro zástupce a účastníky, kteří pracují pro neziskové organizace, které, kteří se zúčastňují nejrůznějších seminářů, seminářů, konferencí a tak dále. Byli bychom velice rádi, kdyby konkrétně Eh, u těchto organizací, eh, kdy se jedná většinou o eh, cestování za účelem vzdělání, kdy tyto skvělé příležitosti pro mladé lidi, pro jejich vzdělání, tyto příležitosti jsou ohroženy právě proto, že celý ten proces vyřizování žádosti o vizum je příliš dlouhý. Myslím si, že tím se dostávám na konec eh, svého příspěvku. Moji kolegové, kteří již hovořili, Hovořili tedy o těchto problémech z pohledu žadatelů o výzum, hovořili také o tom, jak, jakým budeme čelit eh, eh, rizikům, pokud tento návrh nového kodexu neupravíme tak, aby to umožnilo mladým lidem z celého světa přijet do Evropy a aby se z nich mohli stát skutečně globální občané eh, přispívající k evropskému projektu. Děkuji. Thank you. Eh, thank you very much. Děkuji. A nyní pan De Blust, který promluví za sektor cestovního roku. Prosím. Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, vážení poslanci Evropského parlamentu, přeji vám všem dobré odpoledne a děkuji za to, že jste dnes odpoledne dali možnost promluvit eh, třetímu největšímu přispěvovateli do evropského HDP. Vážená paní předsedkyně, my dnes nebudeme diskutovat pouze o procedurálních opatřeních, která je potřeba přijmout, tak abychom usnadnili vydávání víz. Jde ještě o další věc. Jde o budoucnost e, evropského cestovního ruchu. Dříve než ale přejdu k této části své prezentace, Dovolte mi, abych krátce představil organizaci, za kterou hovořím. NET je zkratkou sítě pro soukromý evropský eh, cestovní ruch. Eh, zahrnujeme eh, tedy společnosti, které provozují výletní lodě, taxíky, autobusy, zábavné parky, atrakce, hotely, restaurace, kavárny. To znamená eh, incomingovou eh, turistiku, eh, rekreační střediska, cestovní kanceláře a tak dále. Naším úkolem, dámy a pánové, je následující věc. Cestovní ruch v Evropě přispívá 10% k evropskému HDP. Kromě toho vytváříme více než 10 milionů pracovních míst v Evropě. To znamená, že cestovní ruch je třetí největší eh, ekonomická, hospodářská aktivita v Evropské unii. A Nejdůležitější je, že během minulých šesti let, kdy náš světadíl čelil bezprecedentní hospodářské a finanční krizi, cestovní ruch byl jeden eh, z mála, eh, byla jedna z mála eh, ekonomických aktivit, která byla důležitá. A to je zvlášť důležité pro členské státy, které byly finanční a hospodářskou krizí dotčeny nejvíce. Pokud se podíváme na to, kde se dnes nacházíme, tak zjistíme, že jsme stále nejvyhledávanější destinací na světě, nicméně postupně ztrácíme eh, podíly na trhu. Pokud se podíváte na tento graf za mnou, zjistíte, že Evropa je stále ještě číslo jedna, eh, nicméně ostatní mm, regiony světa posilují svoje podíly. To znamená, že musíme zajistit, abychom nezavírali naše dveře, abychom eh, se tedy nezavírali před těmi klíčovými trhy, které nejvíce přispívají do cestovního rochu v Evropě. A tady hovořím především o Číně, Indii, hovořím také o mnoha zemích v jihovýchodní Asii a o Rusku. Možná vás nepřekvapí, když vám řeknu, že pokud tedy je, eh, pokud tady by v Evrop- eh, na světě byl nějaký region, který by zkomplikoval postup pro udělování víz, eh, organiza- organiza- organizátoři zájezdů by si našli jiné destinace. Nyní tedy odkáže na studii komise. Víme, že pokud by se vízový režim zjednodušil, eh, mohlo by to vytvořit 25 miliard euro navíc v rámci evropského cestovního ruchu a kromě toho by sem přijelo o 13 až 14 milionů eh, cestujících víc. Je Samozřejmé, že v tomto kontextu velmi vítáme návrhy, které komise předložila a které se týkají vízového balíčku. Kromě toho je velmi důležité, že eh, tento balíček není pozitivně vnímán pouze, eh, cestovní, pouze zástupci cestovního ruchu, ale také odbory, protože jejich zástupci si uvědomují, že eh, vízový balíček posílí zaměstnanost v rámci cestovního ruchu a všechny členské státy, všechny vlády se musí snažit o to, aby zaměstnanost byla co možná nejvyšší, abychom ji co možná nejvíce posílili. A nyní si pojďme položit otázku, co od toho vízového balíčku očekáváme. Hlavní prioritou je to, aby žádosti o víza mohla, mohly být podávány jasně, jednoduše, aby byly přístupné, dostupné a A to se týká těch, kteří pracují v průmyslu, především eh, námořníků. Nám se na návrhu komise líbí především to, eh, že tedy eh, se zjednoduší postup pro pravidelné cestující. Tady odkazuji na, ty, opak, na ta opakovaná výzva výzva výzva pro opakovaný vstup postup, eh, zkrátí se vyřizovací lhůty, rozšíří se možnosti bezvízového vstupu. Eh, to všechno ten vízový styk zjednoduší. S velkým zájmem jsem si vyslechl úvodní poznámky paní Fajon. Mohu vám říci, eh, paní Fajon, že průmysl stojí za vámi a s velkou radostí na tom s vámi budeme spolupracovat, protože jste předložili velmi zajímavé návrhy. Dovolte mi, abych nyní velmi stručně probral některé návrhy, které bychom chtěli doplnit. Za prvé definice pravidelného cestujícího. Byli bychom rádi, kdyby tato definice obsahovala kritéria, která se Eh, vztahují ke skutečnosti, že to jsou tedy eh, pravidelné, pravidelní cestující registrovaní ve vízovém informačním systému. Mělo by to eh, tedy zahrnovat veškeré pravidelné cestující, kteří mají víza s dlouhodobou platností, víza pro dlouhodobé pobyty a nebo povolení k pobytu. Víza tedy typu D nebo povolení k pobytu. To by mělo být zahrnuto do těch kritérií. Pokud jde o e, konzuláty, tak tedy e, vítáme závazek povinného zastoupení Žádatel o víza by se tedy neměl obracet pouze na eh, dotyčný členský stát, ale pokud tedy eh, ten dotyčný stát není eh, v dané zemi zastoupen, nebo pokud je ta vzdálenost vyšší než 500 km, tak bychom měli umožnit flexibilitu a bylo, mělo by být možno využít konzulát jiného členského státu. Kromě toho je to ještě jeden velmi důležitý aspekt, a možná, že bychom se na to mohli dívat jako na marginální otázku, nicméně si myslím, že marginální otázka to vůbec není, protože se to dotýká eh, jednoho z nejrychleji rostoucích segmentů cestovního ruchu a tady eh, myslím ty výletní lodě. Na palubě těchto výletních lodí je poměrně velký počet námořníků, kteří pocházejí ze třetích zemí a kteří potřebují šengenské výzum, tak aby mohli pracovat eh, během sezóny na lodi. To znamená, že právě námořníci musí mít možnost využívat zvláštních podmínek, tak aby žádost o výzum mohli eh, předkládat 12 měsíců před začátkem pobytu. Eh, Měli by být pokud možno co nejvíce zahrnuti do kategorie pravidelní cestující registrovaný ve VIS vzhledem k tomu, že jejich práce je sezónní povahy a že tady by během jedné sezóny eh, potřebovali více než jedno výzum. Zkrátím to, protože by to bylo příliš technické, ale prosím mějte na paměti, že eh, námořníci eh, jsou často předmětem bezpečnostních kontrol když eh, se dostávají na palubu a jsou kontrolováni i poté, když palubu po ukončení práce opouští. To znamená, že i to bychom měli vzít v potaz. Vážení paní spravo, vážená paní zpravodajka, my eh, tedy velmi rádi předložíme eh, své návrhy, které se týkají těch doprovodných podporných dokumentů, a to především pokud jde o důkaz nebo doklad o tom, že jsou k dispozici dostatečné prostředky na Eh, živobytí. Já si myslím, že zvláštní pozornost bychom měli věnovat společné šengenské webové stránce. Eh, měla by být k dispozici ve více jazycích, protože ne všichni hovoří anglicky. Měly by tady být kontakty eh, na konzuláty jednotlivých členských států. Vážená paní předsedkyně, velmi vám děkuji za pozornost, za pozvání. Jako poslední slovo na závěr. pokusil jsem se zdůraznit a budu se opakovat, že je to hospodářská záležitost, je to ekonomická věc, není to pouze e, záležitost administrativní. Děkuji. Máme ještě tři řečníky. Paní, pan Gibert, Garkov a Gurdebek. Gurdebeke. Pokud vám to nevadí, zůstaňte sedět tam, kde jste. A promluví pan Kübe z Evropské asociace pro obranu lidských práv. Prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Jsem předsedou Evropské asociace pro eh, obranu lidských práv a za 20 let zemřelo na evropských hranicích více než 29 tisíc osob, 2 ve středomoří, a to od roku 2015. Tyto opakovaná dramata budou předmětem eh, Evropské rady 25. a 26. června. Podle podledního čísla z 10. června eh, je to 500 tisíc osob, kterých se to týká, ve srovnání s mnohem nižším číslem za rok 2014. Tato, je to méně než polovina. A a e, hovoří se tady opravdu o obrovských nárůstech. Je to opravdu obrovské číslo. A tady vlastně se používají různé metafory, aby se zastřelo to, co se děje ve Středomoří a e, obecně na hranicích Evropské unie. A přitom jde o život či smrt instituce Evropské unie, jak se zdá, se nedokáží dohodnout na prioritách, že by prioritou měla být záchrana životů. Evropská unie a členské státy se ovšem bez problémů dohodly na tom, aby posílili bezpečnostní e, záležitosti a e, agentuře Frontex umožnili i ozbrojeně zasáhnout. A tento projekt je ze strany OSN a s některými e, jižními státy kritizován, například Líbí. Eh, v tomto duchu tedy eh, budu hovořit. Eh, návrhy komise se velmi často zaměřují na technické otázky a na to, aby byly víza důvěryhodná, aby se zabezpečila jejich kontrola, když při cestují příslušníci třetích zemí do Evropské unie. Víme, že je to velmi důležité pro komisi, tím více, že jde také o perspektivu systému inteligentní hranice. Smart Borders. Je tady 100, 100, eh, jsou tady stovky tisíců osob, které se snaží dostat do Evropské unie eh, a eh, někdy se pouští do nebezpečných cest a to proto, že nemají výzum. V roce 2015 došlo k dramatu v Kuwaitu a evropské země se zavázaly k částce 1,1 miliarda ve prospěch Sýrie, což je jeden z nejvýznamnějších příslibů eh, v takové situaci. A je to trojnásobek eh, čísla z minulého roku. Ovšem eh, přesto to nestačí je tady eh, humanitární výzum, které může být získáno na velvyslanectví, na konzulátě, eh, podle různých kritérií, podle posouzení jednotlivých členských států. Ovšem, toto řešení, které se stává být jednoduchým, ovšem není velmi často využíváno členskými státy, Komisařka Malmström na zasedání eh, Rady pro vnitro v roce 2013 v prosinci, kde se zabývaly otázkami Středomoří, eh, tam tedy došlo k selhání. Členské státy eh, raději zabezpečily své hranice, než aby umožnili průchod uprchlíkům. Hmm. V Lucemburku byla další rada, která se zabývala rozdělením uprchlíků. Pan eh, Renzi oznámil plán B a to ukazuje, jaké tady jsou problémy evropské politiky eh, a také cena eh, evropského projektu, protože místo solidarity je tady spíše určitá soutěž mezi členskými státy, které se předhánějí, eh, kdo si vezme méně uprchlíků. Takže tady je vidět, že chybí důvěryhodnost toho, eh, o čem hovořila nová parlamentní skupina. Studie, která byla předložena Evropskému parlamentu v eh, září 2014, uvádí údaje Evropské sítě pro přistěhovalce z roku 2012, které ukazují, eh, že, mm, tyto, že některé postupy se používají příliš málo. Humanitní víza existují v Německu, Belgii, Francii, Maďarsku, Itálii, Lotyšsku, Lucembursku, Polsku, eh, Spojeném království a důvody pro udělení tohoto víza nejsou stejné. Mohou být udělována v nějaké, po, po omezenou dobu eh, během nějaké zvláštní eh, události, například se to týkalo křesťanů z Iráku v případě Francie v roce 2010. A e, v humanitní šengenská víza, ta se udělují například ve Finsku, Itálii, Maltě, Portugalsku. A potom se to kombinuje, a to platí pro, například pro Rakousko, Dánsko, Španělsko, Francii, Polsko a e, Nizozemí. Je tady tedy 16 států, které využívají e, tuto možnost a to je málo. Tady je potřeba tlačit na to, abychom tady vzájemně uznávali konzulární rozhodnutí a aby bylo pro uprchlíky možné volně cirkulovat Evropou v šengenském prostoru. Eh, rozhodnutí eh, mohou eh, členská státy podrobit zvláštním kritériím a národní humanitární víza navíc umožňují přístup pouze do té jedné e, země a ne do ostatních. Takže e, uprchlíci se nemohou dostat třeba za nějakým svým rodinným příslušníkem, který je v jiné členské zemi. Je potřeba tedy nastolit vzájemné uznávání rozhodnutí členských států. Členské státy pravděpodobně ehm, se nebudou chtít ehm, tohoto zúčastnit, budou mít ehm, nejrůznější eh, důvody pro to, eh, třeba finanční a tak dále. A tady je potřeba vízový kodex upravit a je potřeba tady přijmout společné normativní eh, závazné věci. Tady je potřeba opravdu umožnit taková víza a také podmínky jejich udělování, aby byly udělována rychle, a aby tady byly usnadněné podmínky a tak dále. Eh, Děkuji. Děkuji. A slova má pan Karkov, výkonný ředitel EU Víza, bude hovořit o eh, informačním vízovém systému. Máte slovo. No, doesn't work. Zdá se, že to nefunguje. Děkuji, děkuji paní předsedkyně eh, a děkuji vám také za to, že se dali eh, mé organizaci EU Líza eh, možnost zde vystoupit. Ehm, je potřeba si uvědomit, že tento informační systém je naprosto zásadní pro společnou eh, vízovou politiku v Evropské unii. Eh, usnadňuje to také snahu jednotlivých členských států poskytovat eh, bezpečná, spolehlivá spolehlivé metody, jakým způsobem ověřovat žádosti těch, kteří sem chtějí přijet. Kromě toho to také zlepšuje práci konzulátu, usnadňuje to výměnu informací i výměnu údajů eh, a tak to snižuje také možnost takzvaného víza shoppingu neboli kupování si eh, víz. Eh, dále to usnadňuje také práci na hranicích, což zvyšuje vnitřní bezpečnost Evropské unie. Při to všechno eh, pochopitelně v situaci, kdy plně respektujeme potřebu ochránit eh, osobní data, eh, tak jak je to ustanoveno v různých předpisech. Co se týče současného a budoucího rozvoje našeho systému, pracujeme na tom již dva roky a během těch dvou let jsme Eh, realizovali celou řadu eh, projektů a iniciativ tak, aby tento systém skutečně odpovídal současným problémům. Co se týče vlastního systému, možná bych se měl zmínit o tom, že eh, během těchto dvou let se naše kapacita zvýšila čtyřikrát ve srovnání tedy s tím, co, jak to bylo v roce 2011 a důležitým e, prvkem tohoto systému, který vlastně e, nám eh, dává velice e, důležitý nástroj pro zpracování e, víz, je nástroj, který vlastně zvýšil náš výkon šestkrát. Čili chtěl bych říci, že dnes e, ten eh, vízový informační systém eh, společně s tím biometrickým systémem, tyto systémy v současné době plně odpovídají potřebám členských států a eh, umožňují nasazení globální takovéto systému. Ten systém kromě toho po, tomto, po této aplikaci Um, bude kompletní důkaz o tom, o čem hovořím, um, se projeví už příští týden. Chtěl bych říci, že předpokládáme, že ten proces bude velice eh, bezproblémový, tak jak to bylo vždycky dříve. Eh, eh, uvidíme, jak to bude vypadat u těch ostatních zbývajících regionů kdy eh, ten rollout by se měl eh, uskutečnit v listopadu. Já jsem si vyslechl ty příspěvky předcházejících řečníků a ze všech eh, plane, že skutečně je tady obrovská potřeba dalšího zjednodušení celého toho vízového procesu pro občany třetích zemí. A myslím si, že právě toto zjednodušení tohoto zjednodušení můžeme dosáhnout díky těm novým technologiím, tak jak je používá náš systém. A e, chtěl bych říct, že EU Líza je e, schopná poskytnout e, všechny potřebné nástroje, které umožní praktickou implementaci všech těchto nových prvků, které souvisejí s vízovým režimem. A doufám, že k tomu dojde brzy. Děkuji. Děkuji. Děkuji také za to, že váš příspěvek byl tak krátký. E, nakonec tady máme pana Stefana Gurdebekeho, e, který e, bude hovořit z pohledu orgánů členského státu, který má na starosti bezpečnost. Pane Gurdebeku. Thank you. Good afternoon. I'm Chief Commissioner Stefan Hert. Dobré odpoledne. Já zodpovídám za jednotku pro pohraniční kontroly na bruselském letišti. To znamená, že vám, eh, že tady budu hovořit jako někdo, kdo musí používat systém VIS, to znamená šengenský eh, systém, který jste vytvořili. Pokusím se tedy odpovědět na hlavní otázky, které se objevily v pozvánce, kterou jsem dostal. Za prvé, jaké problémy tedy spatřujete se současným vízovým kódem? Jaké problémy eh, podle vás současný vízový kodex eh, způsobuje? Musím říct, že ten systém, který v tuto chvíli máme, je velmi dobrý. Na hranicích Eh, zjišťujeme, že eh, vízové podvody se takřka vytratily na bruselském letišti a to znamená, že jedna z největších bezpečnostních otázek, to znamená zjistit, jestli to výzum je skutečně pravé, jestli je v pořádku, tato otázka je v tuto chvíli velmi jednoduše řešitelná. Nevýhodou systému je to, že e, odebírání otisku prsku, prstů je velmi časově náročné, to znamená, že na letišti se vytvářejí fronty. E, když ten systém rozšíříme, musíme mít na paměti, že od nynějška do roku 2035, to znamená za 20 let, by se tedy mohl počet cestujících na letišti zdvojnásobit. To znamená, že pokud budeme s tímto systémem pokračovat, měli bychom mít na paměti, že tady potřebujeme e, více pracovníků na to, aby prováděli tyto kontrolní činnosti. Kromě toho na letišti čelíme ještě jinému problému. A sice máme jeden šengenský prostor, ale ne všechna pravidla jsou stejná v jednotlivých zemích. Je možné, že někdo, kdo přijede ze třetí země, potřebuje výzum v jedné zemi a nepotřebuje ho v jiné zemi. A to může vést k, situací, k situacím, kdy například eh, letadlo letí do města A, někdo eh, v tom letadle je a splňuje všechny podmínky, ale potom to letadlo je odkloněno jinam a v, tom, v té náhradní destinaci najednou vízové podmínky eh, nesplňuje. To znamená, že my bychom navrhovali, aby došlo k úplné harmonizaci vízového kodexu v rámci všech zemí evropského prostoru. Pokud tady máme dobré dokumenty, dobrá víza, tak stále ještě musíme prověřit několik podmínek vstupu. Jedna z těchto podmínek eh, je doba, eh, kdy dotyčný cestující zůstane v Schengenu. Doba pobytu v Schengenu, to znamená, že se musíme podívat do pasu a eh, podívat se na všechna razítka vstupu a výstupu, což je samozřejmě časově velmi náročné. A tím se dostávám k tomu předcházejícímu komentáři. Pokud tedy vytvoříte dlouho, delší víza, dele, de, víza s delší Eh, platností, například taková víza, že tedy během 180 dní můžete být v EU 90 dní, máte v pase 20 eh, razítek a počítat to všechno a zjistit, jestli je všechno v pořádku, samozřejmě eh, stojí nějaký čas a to samozřejmě povede k frontám na letišti a to zase má ekonomické dopady. Další věc, prověření motivu cesty, důvodu cesty na eh, bruselském letišti je zvláštní to, že máme velký podíl zamítnutí vstupu kvůli nesprávnému motivu cesty. Není rozumné, pokud se vydávají víza, která umožní někomu cestu a potom je někdo na hranici zastaven a zamítnut, protože vidíme, že motiv cesty neodpovídá skutečnosti. To není dobré ani pro toho cestujícího, protože ho to stojí hodně času, hodně peněz, ale není to eh, dobré ani pro eh, podniky, pro cestovní ruch. Všechno to má pouze negativní dopady. A nyní další věc. Zjišťujeme, že jsou velké rozdíly mezi jednotlivými zeměmi. Například na bruselském letišti ze všech lidí, které zastavíme, zamítneme na hranici, tak 60 představuje e, neodpovídající motiv cesty, špatný motiv cesty. Proč? To nevíme. Když se bavíme s kolegy z jiných zemí, tak jsme zjistili e, například to, že v Bruselu, nebo že tady využívají jinou metodu. A druhá věc spočívá v tom, že Belgie je e, malá země, vícejazyčná malá země. Většina e, pohraničních e, hlídek tedy hovoří více jazyky, to znamená, že může pokládat otázky mnoha cestujícím, což není ve všech zemích zaručeno. A i to by mohlo být důvodem té vysoké míry zamítnutí. Nicméně i tento problém musíme nějakým konzistentním způsobem řešit. Výměna informací. Zaznamenali jsme to, že v rámci systému VIS, VIS, pokud máme někoho eh, v té první linii kontroly, tak my tady máme Eh, nějaké informace eh, v systému VIS, ale omezuje se to na to, co je tedy vytištěno v tom fyzickém eh, dokumentu VIS. V mnoha případech jsou k tomu další dodatečné informace a tím se dostávám k těm motivům cesty. Tyto informace navíc, ty dodatečné informace, ve většině případů nejsou přístupny, nejsou k dispozici, byť by tak, tomu tak být mělo což je tedy problém, který je potřeba řešit. Změna vízového systému. Dopad, jaký by to mělo na pohraniční hlídky a na bezpečnost pokud ten systém bude harmonizovaný, koherentní, pokud bude dobře fungovat, tak to nebude mít dopad na eh, příslušníky pohraničních eh, kontrol, na hraniční kontroly. A nyní tady návrhy k tomu, co navrhla paní zpravodajka. Za prvé, doprovodné dokumenty. Jsme také toho názoru, Eh, že by nemělo být už potřeba předkládat nějaké dokumenty týkající se ubytování. Pokud někdo dneska se eh, prezentuje na eh, letišti, může předložit pokud tedy někdo dneska na letišti předkládá potvrzení o rezervaci v hotelu, může ji 10 minut později zrušit a nic to neznamená. To znamená, že tohoto prvku bychom se mohli zbavit. Eh, potom otázka zamítnutí víz. Já tady nehovořím o zamítnutí, ke kterému dojde na konzulátu. Nicméně, pokud by mohlo být možné odvolat se proti rozhodnutí, které padlo na hranici, tak eh, nad tím bychom se měli vážně zamyslet, protože by to mohlo mít velký dopad na fungování pohraničních kontrol. A nyní bezpečnost a migrační hrozby jak už jsem řekl, uplatňování těchto podmínek na držitele cestovních víz by mohlo eh, celý proces velmi zpomalit kvůli velkému náporu práce, nicméně eh, největším problémem je překračování vnitřních hranic. Někdo eh, například požádá o výzum pro Belgii nebo Francii, nicméně musíme si uvědomit, že někdo, kdo nepotřebuje výzum pro zemi A, má tato víza, ale v rámci Schengenu nemůžeme kontrolovat, kam jede. To znamená, že eh, nejsou tu už totiž vnitřní hranice. Je to tedy dobrá myšlenka, ale myslím si, že ve skutečnosti bude jen velmi obtížné to kontrolovat. Eh, prodloužení platnosti výjezd by mohlo vést eh, k vyšší míře podvodů a zneužívání. Čím eh, delší eh, je platnost víza, tím vyšší tu, to vízum má hodnotu. A nyní oblast působnosti, jestli by měla být zúžena nebo rozšířena, to samozřejmě stojí za úvahu, ale já bych rád zdůraznil, že eh, bychom se tady neměli eh, omezovat na systém SIS a VIS, ale že bychom měli do toho zahrnout i další aspekty. Děkuji, velmi děkuji, pane Gurdebeke. A děkuji i všem dalším řečníkům. Vyslechli jsme si velmi zajímavé názory a v tuto chvíli zahajuji diskuzi. Eh, máte možnost pokládat otázky. Následně promluví zástupce Evropské komise a zástupce lotyšského předsednictví. Nejprve pan Becker, co by stínový zpravodaj za EPP. Eh, děkuji, vážená paní předsedkyně. A srdečně děkuji všem, eh, kteří se účastní tohoto velmi kvalifika- kvalifikovaného hearingu. Myslím si, že je to velmi důležitá věc. Paní Fajon eh, tuto věc převzala teprve nedávno a já si myslím, eh, že je to velmi dobře, že tak udělala. Eh, chtěl bych také pogratulovat paní panu eh, Benišovi za VFC, tak jak jsem to já zažil, tak to bylo opravdu velmi eh, dobře zvládnuté. Mm, eh, je to tak, že v této organizaci vlastně ty služby jsou poskytovány externě, ale zároveň to rozhodnutí přísluší konzulátům a to je opravdu úžasné. Potom mám i jednu otázku ehm, na pana Dejegereho Vážený pane konzule, chtěl bych vám poděkovat za to, že se primárně zaměřujete na bezpečnostní aspekt. Vy jste to tam eh, velmi smysluplně prezentoval a v této souvislosti bych chtěl eh, také vyjádřit eh, mé velké pochybnosti v té souvislosti, že všechny otázky humanitních víz s tím nemají co dělat. Tady je jasné zaměření vízového kodexu, kde se to týká primárně krátkodobého víza a potom ty eh, účely, které se týkají eh, turistiky a obchodních cest. A na druhé straně, že to musí být samozřejmě pro Evropskou unii, aby humanitní téma ošetřila eh, a brala na vědomí velmi výrazně, ovšem ne v této souvislosti s touto věcí. Tady proto tady nemám velké pochopení. A potom tedy otázka na muže, který má tak dlouhou a intenzivní zkušenost. Jaké jste udělal zkušenosti s humanitními vízy, pokud jde o krátkodobá víza? Existuje něco takového? Nedostává se to potom okamžitě do oblasti azylové. A potom druhá otázka, ta je na pana eh, Guede Beckera. Jsem velmi rád, že i na poslední chvíli souhlasil s pozváním na toto slyšení. Je to velmi užitečné, že vás tady máme. Vaši úředníci jsou těmi, kteří nesou zodpovědnost Oni s tím, co my rozhodneme, potom musí žít a vy, jako člověk z praxe, byste mi jistě mohl zodpovědět jednu konkrétní otázku. Existuje mm, podle článku 33 nový typ víz, výzum na podporu krátkodobého cestovního ruchu a to výzum trvá pouze 15 dní a má platit pouze ve státě, který ho vystavil ale není možné ho vystavit na konzulátu nebo ani ne na externí agentuře, ale má to být udělováno na hranici. Takže se vás chci zeptat, jak to z praktického pohledu vnímáte, protože eh, úředník ochrany hranic musí odpovědět na všechny ty otázky související s bezpečností během sekund. Na konzulátu to trvá někdy i dny a týdny. Takže by mě zajímalo, co si o tom myslíte vy, jak to posuzujete, protože já si myslím, že v takovém případě by nebylo možné hladce odbavovat eh, po, vlastně ty případy na hranicích. Děkuji vám za zodpovězení této otázky. Děkuji, slovo má pan Debres, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěl bych poděkovat všem expertům, kteří dnes promluvili. Někteří tady eh, dávali konkrétní podněty, já jsem si je poznamenal a nemusím se k ním již v tuto chvíli eh, vyjadřovat. Ale chtěl bych položit otázku především panu de Jagerovi. On eh, říkal, že to, že to bude zdarma, že by to mm, někdy nemuselo být příliš výhodné. Můžete to rozvést? Potom eh, jste říkal, že není dobré, aby tam se automaticky některé věci Eh, udělovali nebo něco probíhalo automaticky. Můžete to také upřesnit. Potom humanitní eh, výzum. Já jsem pro humanitní víza. A pamatuju si, že o tom jsme již hovořili za přítomnosti zástupce komise a že ten se doníval, že by to neodpovídalo rámci vízového kodexu, že tedy v tomto rámci by se humanitní výzum udělovat nemělo. A má otázka zní, jaké jsou argumenty těch, a tady se obracím na pana Giberta. Proč by něco takového mělo být zaváděno? Protože dosud mě to nepřesvědčilo. Za třetí otázka na pana Girdebeka. Pokud jsem tomu dobře porozuměl, tak je dosti eh, lidí, kteří mají nějaké výzum, které bylo podle pravidel uděleno, eh, dostanou se na záletenské letiště, ale není jim dovolen další vstup na území Belgie říkáte, že 60 eh, že to je eh, z důvodu eh, pro tu cestu, je mi to je odmítnuto. Můžete to přesně vysvětlit? A jestli jsem tomu dobře porozuměl, tak vy byste si přál, aby ten důvod pro cestu byl zachycen také v systému VIS, protože není možné aby byly omezeny ty kanály, eh, které vedou mezi přidělením víza a povolením k vstupu. Tedy nedalo by se to tam nějakým způsobem ošetřit, eh, aby se to propojilo? Pan Bony. Děkuji. Děkuji vám za uspořádání tohoto slyšení a děkuji také za všechny prezentace. A můj první dotaz se obrací k panu de Jagerovi. Komise navrhuje udělovat víza jaksi automaticky v případě takzvaných registrovaných cestujících v tom vízovém systému, pakliže jsou bezproblematičtí. Mě by zajímalo, zda si myslíte, že je nezbytné mít tady tu možnost, aby pozvali žadatele na rozhovor, navzdory tomu, že jsou zaregistrováni ve VIS, eh, protože někde se to vyžaduje. A potom druhá otázka na pana Karkova. Mohl byste nám poskytnout aktuální informace o rolloutu systému VIS? máme málo podrobností, eh, bude ten systém dopracován nebo jsou tam nějaké problémy a jestli ano, tak eh, jaké potom. Eh, v rámci diskuse o vízovém kodexu a v tom přepracovaném návrhu na radě předsednictví navrhlo zavést tam nový článek o vízových poplat, obcích a ta věc v tom původním návrhu nebyla. To nové ustanovení umožňuje komisi, aby regulovala úroveň výzových poplavků poplatků v rámci procesu komitologie s ohledem na tzv. administrativní náklady. Co si myslíte o takovém návrhu? Doníváte se, že to je v zájmu žadatelů o víza? a ne, nemůže to eh, poškodit atraktivitu Evropské unie jakožto destinaci pro obchodní cesty a, a cestovní ruch. Paní Stevens, máte slovo. Děkuji. Vážení kolegové, paní předsedkyně, ráda bych se několika slovy vyjádřila k humanitním vízům eh, z právního pohledu. Já jsem právnička, eh, takže eh, bych se k tomu chtěla vyjádřit. V tu chvíli v současném vízovém kodexu tam není taková možnost, jakožto stínová zpravodajka pro přepracování této legislativy jsem přesvědčená, že v tuto chvíli je možné tam povolit nepožádané pobyt eh, až maximálně 90 ale to se nemůže, 90 eh, dní, ale to se nemůže týkat žadatelů o víza, o azyl, protože ty mají zůstat eh, déle. Pak jsou tady ale i jiná víza a já si myslím, že Evropská komise tedy politicky by to znamenalo, že by se museli otevřít hranice a to tak jako nikdy dosud a v tuto chvíli eh, je to v pravomoci členských států, ale mohlo by se to stát eh, standardním eh, pravidlem nebo právem. Evropský, evropské soudy by mohly začít interpretovat legislativu a diktovat členským státům, za jakých podmínek, nebo říkat členským státům, za jakých podmínek mohou propouštět lidi do svých států v rámci Dublinu vlastně není možné je posílat zpět za určitých, pouze za určitých podmínek. A tedy pokud vydáme nějaké výzum eh, pro Evropu, eh, pro tedy kohokoliv, kdo řekne, že je v nouzové situaci, tak eh, já bych si přála, aby si kolegové přečetli výzový kodex a také e, tedy k, těm, k tomu šengenskému procesu. Já samozřejmě, když si to někdo bude přát, e, to s ním proberu. Já jsem se vrátila z hranice se Sýrií, byla jsem v jordánském utrchlickém táboře no a, a já se dodu představit, že všichni ti Syřané eh, by okamžitě začali žádat o víza a o doklady a eh, dovedu si představit, že všichni z nás by to udělali, kdyby byli v jejich situaci. A mám otázku, jakou by to mělo dopad na, eh, jaký by to mělo dopad na bezpečnost jednotlivých členských států, kdyby žadatelé žádající o víza vlastně, kdyby se to řešilo jinak než v současnosti, jak zajistíte, že ten eh, limit 90 dní návštěv jednočlenského státu v 70 dnech, že to vše eh, tady bude dodrženo. A jak to rozšířit na humanitární víza? Já si myslím, že by to zvýšilo, eh, že by to snížilo zvýšilo byrokracii, zvýšilo by to náklady a, a mě by zajímalo, do jaké míry by to, že bychom tam přidali ta eh, humanitární víza, podkopalo existující asilové eh, právo a eh, také by to zvýšilo, že země pravděpodobně budou zaplaveny přistěhovalci a kteří tady vlastně na to přistoupí s tím, že, asi, že ty přestěhovalci budou cestovat potom do dalších zemí. To se vlastně teď již děje. Tento, tento víkend jsme toho byli svědky. Já si myslím, že to by bylo vlastně spíše zatížením pro konzuláty. Jak si myslíte, že by humanitární víza mohla být tímto způsobem zpracována? Prosím, zamyslete se nad tím. Okay, thank you very much. Děkuji. <clears throat> Teď eh, tedy jsme si vyslechli dotazy a teď máme chvilku na to, abychom na ně odpověděli. Pan Klub, byl byste tak hodný a první odpověděl? Několik otázek. Tady zaznělo první, bylo tady několik otázek, které se týkaly humanitárních víz. A já osobně z toho právnického pohledu mám dojem, že humanitární víza vůbec nespadají do rámce vízového kodexu. Vízový kodex ten se týká krátkodobých víz 80 dní v rámci 180 eh, dní, dní před, kdy před eh, vypršením víza eh, je potřeba odjezd této osoby, která o to požádala. To je tam černé na bílém a pokud chcete zavést výzum na, nebo chce získat výzum na delší období, které by bylo vydáno osobě, která by měla eh, v šengenském prostoru zůstat mnohem déle, tak v takovém okamžiku už se to vůbec netýká toho krátkodobého víza. To vlastně eh, začíná spadat do dlouhodobého pobytu. A tady v tuto chvíli platí vnitrostátní právo. Takže eh, nesmíme tyto věci směšovat. Já nemám nic proti humanitárnímu vízu, ale v tomto rámci není možné eh, ho ošetřit. Potom důsledky pro konzuláty. Já si dovedu představit, nebo představuji si, jak by to asi vypadalo eh, například na konzulátu šengenského prostoru v Turecku. Ve chvíli, kdy ta informace, podle které šengenský konzulát eh, bez eh, nějakého pasportu nebo nějakého dokumentu, eh, podkladu vydává víza, na základě kterých je možné se usadit v šengenském prostoru, protože to by byl vlastně cíl takového víza, tak si dovedu představit, že počet osob, které by se pokusili Eh, dostat na konzulát a požádat o takové výzum, eh, protože my samozřejmě, pokusili říkám, protože my samozřejmě nemáme takové kapacity, tak by to bylo opravdu obrovské. Dovedu si představit, eh, jaký by vlastně kolem toho nastal schon Eh, když máte několik tisíců eh, požadavků, žádostí, tak tam se nemusí dělat příliš mnoho, mnoho kontrolních opatření, protože ty osoby, které o to žádají o to výzum, a nebo dejme tomu přímo nebo nepřímo žádají o azyl, tak většinou jsou eh, tam mezi nimi i také osoby, které se tam jaksi dostaly i z jiných důvodů, méně respektabilních a jak by mohl takový konzulát zpracovat takové množství mm, žádostí za krátkou dobu. Takže Velmi eh, rychle by došlo k něčemu, eh, co existuje v tuto chvíli v některých španělských enklávách eh, v Maroku. Já si to představuji, že by to vypadalo asi tak. Samozřejmě se můžu mýlit, ale pokud bychom chtěli zavést takový typ víza, tak by bylo potřeba nejprve provést posouzení dopadu, které by muselo být provedeno velmi seriózně. Takže to je otázka toho humanitního víza. A potom ty negativní uh, Eh, dopady eh, toho poskytování zdarma. To je souvisí s určitými odůvodněními nebo eh, důvody pro výzum. Osoba, která se chce zúčastnit nějakého semináře, který pořádá nevládní organizace a ta osoba, ta bude užadovat o to, aby to bylo zdarma. Dobře, s tím můžeme souhlasit, ale pokud by konzulát mohl udělit v takovém případě výzum, na dlouhou dobu, může potom toto výzum i nadále udělit zdarma? Takže, jak vidíte, vyvolává to různé problémy. Já velmi často jsem zažil takové případy v Alžírsku, mm, tam, kde to bylo naléhavé a Eh, mohlo se to udělat eh, zdarma, ale když to dělám eh, zdarma, tak to má nějaký, nějaký důvod a je to jenom na několik dní. A v Alžírsku většinou ta udělovaná víza byla na Eh, dobu jeden měsíc až jeden rok na několikonásobný vstup a ta osoba eh, v té době raději zaplatila. Takže tady je potřeba opravdu být opravdu opatrný, když to chcete eh, zavést tak, aby to bylo zdarma, protože tam jde o to, že ty víza mají být udělena za nějakým konkrétním účelem. Potom třetí otázka, to, eh, že se automaticky mají udělovat víza k tomu několikanásobnému vstupu v Alžírsku. Ano, tam, tam to tak bylo. Z nejrůznějších důvodů dovedete si představit Alžírce, eh, který eh, jede do Francie, jednou je tam kvůli obchodu, potom tam jede po druhé s rodinou eh, v rámci cestovního ruchu, po třetí tam jede za rodinou, za bratrancem nebo za někým. Takže tam jsou nejrůznější důvody. Ale může tam cestovat také do nemocnice a nebo třeba zapla- zapomněl zaplatit nějakou fakturu. Eh, na konzulátu v Alžírsku eh, jsem schraňoval nezaplacené um, faktury a bylo to za 17 milionů euro a to byla jenom špička toho ledovce. Takže já si myslím, že automatičnost je dobrá do určité míry, ale musí to být opravdu přiměřené. Tam je potřeba opravdu prověřit, že ta osoba respektuje určitá pravidla, takže já bych si Spíše přála bychom tady byli obezřetní. Automatičnost ano, ale v praxi je potřeba na to vše mít pod kontrolou a prověřovat. Thank you. Děkuji. A teď bych eh, poprosila pana Giberta. Eh, já si někdy říkám, co tady vlastně dělám, když jsem to tak poslouchal, protože Tady e, jste mi řekli, že mám hovořit o humanitátních e, e, vízech, ale teď tady lidé říkají, že tady se nemáme vůbec co bavit o humanitárních vízech, ale kvůli tím já jsem přišel. Takže když je tady tak katastrofální situace, která je na hranicích Evropské unie, tak, tak to znamená, že mi pořád budete říkat, jsou tady rizika, rizika, je to nebezpečné. Ehm, od počátku roku desetitisíce lidí eh, zemřeli, eh, přichází lidé ze Somálska, ze Sýrie a tak dále a mají eh, nejrůznější důvody a Evropská unie a ptají se Evropské unie, co udělá s jeho situací a tím pomůže. Ono to není ošetřeno v žádných kodexech, ani v jednom tom kodexu, který, o kterém tady hovoříme, ani v jiném kodexu. Takže v, rámci, v jakém rámci vyřešíte situaci těchto lidí, kteří čekají na Prahu Evropy? Toto je otázka bezpečnosti, ale také hospodářská otáčka, otázka, otázka práva, to samozřejmě existuje. A protože tato situace je téměř nevyhnutelná, tak je potřeba ji řešit. A vy přitom říkáte, ještě tady tomu postavíme do cesty další bariéry, protože tady to přináší určité riziko. Ano, samozřejmě, riziko je tady vždy a nelze ho vypočítat. Takže já jsem se snažil říci, že když tady eh, chcete humanitární eh, víza, tak je potřeba, aby všechna členské, všechny členské státy na to přistoupily. Pokud nechtějí, tak navrhuji, aby tady vůbec žádné humanitární víza nebylo a, a aby jste tady udělali jiná opatření na hranicích, aby se zabránili tomu, že tady umírají lidé ve Středomoří. Eh, the question was addressed to you. Eh, myslím, že ta otázka byla přímo nasměrována na vás. Já se omlouvám za ty eh, technické problémy. Ano, um, E, příští týden 23. června e, chceme tedy e, to nasadit v regionu 17. Ukrajina, potom půjdeme do Ruska, to je velice problematické, 12. října, potom region 19, což je Čína, Mongolsko a Japonsko, potom Tajvan a na začátku listopadu, 2. listopadu, potom se bude jednat o region 20, což je Bangladeš, Bhutan, Indie, Maldivské ostrovy, Pakistan, Indie a na konci eh, eh, listopadu potom eh, všechny zbývající 21, 22, 23, což je Andorra, Monaco, San Marino a šengenské státy. Takže vlastně všechno by to mělo být dokončeno do konce letošního roku. Co se týče těch technických otázek, zatím jsme se nesetkali s žádnými technickými problémy. Ani eh, v tom celkovém eh, slova smyslu, ani v jednotlivých členských státech, jinými slovy, ta eh, zvýšená kapacita bude nakonec Eh, odpovídat těm potřebám. Myslím si, že máme všechny technické eh, předpoklady pro to, abychom splnili, eh, aby, abychom skutečně úspěšným způsobem všechno tuto věc nasadili. Pan Gudebek. Ano, Jde o to, aby se tedy víza kontrolovala přímo na hranici. Já jsem před několika lety pracovala na, pracovala na vnější hranici eh, na moři a tam se tedy přímo eh, v přístavu, jako jsou Anter, Antwerpy, udělovalo mnoho víz, 10 eh, tisíc víz za rok, bylo to byla to víza pro námořníky, kteří přijeli lidi a museli na letiště udělení takového víza eh, eh, znamená víc, než nalepit pouze eh, nálepku nebo dát razítko. Je pravda, že informace, které máme předtím v konzulátech, musí být přítomny i na hranicích. Pokud někdo přijde a má hned dostat vízum, potřebujeme mít informace. Kolik času je, bude tedy potřeba na to, aby se udělilo výzum? Samozřejmě záleží na počtu pracovníků, které budete mít k dispozici, záleží to také na eh, vybavení, technickém vybavení, které budete mít k dispozici. ale i v druhé linii, v těch kancelářích, kde se to bude zpracovávat, to bude znamenat velký nápor. Je to možné, ale bude to zkrátka náročnější. Není to jako když předložíte tu žádost dřív a máte možnost to během několika dní zpracovat. Pokud eh, se to tady všechno bude odehrávat přímo na hranici. Pokud jde o ty uprchlíky, eh, kteří kvůli cestovnímu ruchu cestují do Evropy a na hranicích by se jim měly dávat víza. Ano. A pokud jde o to odůvodnění té cesty, někdy uvádějí, že chtějí studovat třeba eh, vlámské malíře, ale nedokáží uvést ani jediné jméno vlámského malíře, takže tady můžeme opravdu pochybovat eh, o tom, že mají příslušná studia a ty důvody pro to, aby podnikli takovou cestu. A když potom v Bruselu máme 1200 až 1300 takových osob, které jsou odmítnuty na hranici, je to tedy zhruba dvě osoby eh, za den, tak, eh, tak vlastně je to 60% z těch lidí, kteří jsou odmítnutí, je to právě kvůli tomu důvodu té cesty, který uvádějí. Ono to samozřejmě trvá. Tyto osoby bereme v jakési druhé linii na řadu. A když tedy vstoupíme do kontaktu s těmito osobami a když jim dáváme naše dotazy a zjišťujeme, proč cestují, tak velmi rychle zjistíme většinou, že oni si vymyslí cokoliv, aby se dostali do naší zemi. A někdy vidíme důvod té cesty a ve vízu, ve vízu, v tom daném vízu třeba máme jméno osoby a všechny možné údaje, ale není tam důvod. Ta další informace doplňující, která může na hranicích velmi pomoci, aby jsme rozhodli rychle a správně, ta tam chybí. Bylo by dobré, kdyby ta informace tam byla také v tom vízu uvedena, ale to je otázka spolupráce s konzuláty, Mm, které už jsou velmi zatíženy tou prací, kterou musí dělat v tuhle chvíli. Odpověděl jsem na vaši otázku? Ano, děkuji. Thank you very much. Děkuji. Já bych teď se ještě obrátila na eh, naše panelisty, jestli by chtěli něco dodat, ale prosím, pouze minutu vám mohu dát. Děkuji vám, paní předsedkyně, abych se rád vrátil k té otázce pana Bonyho, což je otázka týkající se poplatku za víza. E, opět pro e, odvětví turistiky to je velice důležitý aspekt. Jestliže máte čtyřčlenou rodinu, která cestuje ze třetí země do Evropy, v současné době platí 240 euro jen jako poplatek za udělení víza. Já si nedovedu představit, co by se stalo, kdyby Eh, se z tohoto aspektu stala otázka pro komitologii, ale instinkt mi říká, že možná by právě komitologie eh, mohla eh, mít za cíl do toho, k tomu přidat ještě administrativní náklady, což by se dalo asi ospravedlnit těmi provozními náklady ve výši asi 60-70 euro ale nakonec vlastně by se eh, mohlo stát to, že Evropa se stane velice eh, nákladnou eh, destinací a my už teď jsme velice nákladná destinace, když se podíváte na všechny ty daně a na nejrůznější poplatky, které členské země používají. Jenom jedna připomínka také k otázce pana Boneho ty dohody o zjednodušení eh, hovoří o tom, že by se měla snížit ten poplatek za víza ze 60 na 55 euro. Já si myslím, že to je správný krok. Děkuji. A teď dovolte, abych dala slovo paní Jolanda Galego Casilda Grau, která je eh, před, vedoucí eh, sekce DG Home. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. Eh, nejprve bych chtěla eh, poděkovat eh, paní zpravodajce za všechny ty připomínky a nápady týkající se návrhu Evropské komise a chtěla bych poděkovat také za podporu, kterou vyjádří někteří řečníci. Ten návrh již byl předložen příslušným výborem, takže nebudu hovořit o celém tom systému zjednodušení, budu hovořit pouze o tom obecném cílu této revize eh, a ten cíl je zjednodušit ten postup, eh, ty postupy zrychlit a harmonizovat je tak, abychom přilákali více oprávněných cestovatel, cestujících a také, abychom snížili zátěž pro konzulaty. To všechno odpovídá také e, cílům naší obecné e, politiky, to znamená, jde nám hlavně o další hospodářský růst v Evropě. Komise ale e, má, měla na paměti také to, že vízová politika by měla také zabránit ilegální migraci a měla by posílit bezpečnost šengenského prostoru. Takže komise musela pochopitelně dosáhnout určité rovnováhy mezi těmito dvěma Ehm, aspekty, ehm, ehm, to znamená zjednodušit to pro ty oprávněné cestující a přitom zajistit tedy bezpečnost. Já bohužel nemám čas reagovat na všechny otázky, ale myslím si, že některé ty věci jsou přímo promítnuty do, těch, do toho návrhu <clears throat> tohoto nového kodexu. Eh, ta otázka týkající se eh, zjednodušení eh, právě pro ty cestující, kteří jsou registrováni v tom systému výzovém komise se ještě zamyslí nad tímto ustanovením a když tak v případě potřeby ho upraví, ale pouze tehdy, jestliže půjde o zjednodušení Eh, procesu vydávání vícečetných víz pro tyto osoby, které jsou registrovány v tomto systému. To eh, poskytne více času eh, konzulátům, aby se mohli soustředit více na ty žadatelé, o kterých nic nevědí. Co se týče té automaty, toho automatického přístupu, já si myslím, že ten automatický přístup je používán pouze tehdy, kdy jsou všechny podmínky eh, splněny a potom tedy bude eh, eh, takové výzum vydáno. To znamená, vždy platí zásada, že musí být splněny všechny podmínky. Co se týče té možnosti, abychom v celé řadě členských států měli možnost také přidat tu jednu eh, řádku týkající se toho účelu cesty, to by se dalo udělat, eh, i když eh, v některých zemích stále ještě existují určité problémy, co se týče napojení na internet, takže tam se používají většinou papírové dokumenty, čili tam bychom to museli řešit, jak víte, komise Eh, eh, navrhla tedy tu výšku eh, toho poplatku za výzum a ten návrh je, že by to mělo být 30 euro. Komise kromě toho také se zabývala otázkou těch volitelných možností odpustit poplatek za výzum Pochopitelně různé konzuláty aplikují tyto věci různě a teď by to tedy měly být pro všechny žadatele stejné. E, co se týče odpuštění e, poplatku, chtěla bych říct, že 70% platí 35% na základě těch dohod, které existují o zjednodušení vizového režimu. E, co se týče toho, jakým způsobem se to projeví na rozpočtu, to je také další aspekt, který je potřeba mít na paměti. Možnost odvolat se proti rozhodnutí, to už existuje v tom současném kodexu. Spravodajka správně řekla, že i e, nadále existují možnosti, jak e, penalizovat státy, které porušují e, některé zásady. Komise již zahájila tento postup, protože to odpovídá zásadám stanoveným v chartě lidských práv co se týče těch standardních poskytovalů eh, služeb, eh, pardon, těch externích poskytovatelů služeb, eh, komise se domnívá, že využívání jejich služeb často znamená, že vlastně ten konzulát v uvozovkách je blíže tomu žadateli o výzum Takže eh, fakticky eh, to má eh, celkově pozitivní dopad, i když pochopitelně to znamená, že musíme zajistit, a my už jsme toto navrhli, potřebu monitorovat, jestli tyto, tyto poskytovatelé dodržují příslušné standardy. Co se týče těch eh, různých eh, možností spolupráce mezi eh, konzuláty, tady by bylo dobré mít k dispozici určitou pružný právní základ, který by to umožňoval. V minulosti často tyto věci nebyly využívány z technických důvodů. Podle nových pravidel to všechno je stále ještě možné, ale pokusíme se v současné době přizpůsobit se místním okolnostem tak, aby byly vždy k dispozici ty nejpříslušnější nástroje eh, možné konzulární spolupráce. Eh, myslím si, že k té eh, otázce humanitárních víz nebo humanitárních povolení, jak jim říkáme v komisi, komise vyzvala členské státy v té agendě o migraci, která byla eh, publikována 13. května letošního roku, tak eh, v tom smyslu, aby lidé, kteří potřebují ochranu, měli možnost eh, využít humanitárních povolení, sjednocení rodin a tak dále. Komise také navrhla, abychom měli evropský program pro relokaci lidí což eh, pochopitelně by ale souviselo s tím, že by všichni tyto věci museli podléhat kontrole, lékařské kontrole, zdravotní a tak dále. Čili byli bychom rádi, kdybychom měli právní nástroj, který nám pomůže řešit tuto situaci. Eh, co se týče té podmínky 90 dní během období 181 a tak dále, to jsou všechno ta pravidla, která souvisejí s vydáváním eh, víc a pochopitelně tyto věci nemůžeme použít eh, u lidí, kteří mají potřebu zůstat v Evropské unii déle. Tito lidé buď by měli dostat dlouhodobá víza, nebo by měli získat povolení k dlouhodobému pobytu. Eh, děkuji, děkuji, že jste přizvali komisi na toto. Thank you very much. Eh, now I would like to give the floor. Děkuji. A nyní dávám slovo paní Majra Roze, která předsedá eh, pracovní skupině pro víza za lotyšské předsednictví v Radě. Vážení kolegové, vážení poslanci, děkuji za pozvání k účasti na tomto fóru. Ráda vás budu informovat o tom, jak probíhá práce v Radě v souvislosti s výzovým balíčkem komise. Jak víte, jde o návrh, který má nově koncipovat výzový kodex a jde také o návrh cestovního víza a o e, změnu příslušných nařízení. Dovolte mi, abych se nejprve věnovala samotnému tématu, e, samotnému vízovému kodexu. Ráda bych řekla, že návrh týkající se cestovního kodexu je prvním velkým krokem eh, ve společné vízové politice. Byl totiž vytvořen harmonizovaný systém, který umožňuje legální cestování v EU a umožňuje také boj proti nelegální migraci. Komise předložila svůj návrh eh, v, pros- eh, v dubnu loňského roku. A musím říct, že to byl další krok správným směrem. Myslím si, že společnou vízovou politiku potřebujeme a že tato politika musí být neustále rozvíjena a aktualizována, tak aby Evropská unie byla jako destinace atraktivní pro příslušníky třetích zemí, protože z toho plynou lepší možnosti, jak eh, ovlivňovat ekonomické a bezpečnostní aspekty, které jsou s tím zpěty. Lotyšsko všechny tyto cíle podporuje a v minulých šesti měsících se eh, podílelo na tom, abychom je společně co možná nejlépe naplnili. Projednávání návrhu komise v radě bylo zahájeno v dubnu loňského roku, to už jsem zmínila. V dubnu loňského roku totiž komise předložila tento návrh a tehdy předsedalo radě Řecko. Následně předsednickou štafetu převzala Itálie a za našeho lotyšského předsednictví na jeho samotném počátku v lednu se tedy úspěšně dokončila revize jednotlivých článků. Prověřování těch článků ale provedly v podstatě, provedla obě předcházející předsednictví, řecké a italské. Ten návrh byl pro naše před, předsednictví velmi důležitý, měl naprostou prioritu, vypracovali jsme mnoho kompromisních návrhů, snažili jsme se o e, výměnu názorů se členskými státy, tak abychom se sbírali všechny názory a mohu říci, že celkem jsme se v pracovní skupině pro víza sešli pětkrát za lotyšského předsednictví. Snažili jsme se tedy strukturovat diskuzi a proto jsme tedy předložili kompromisní návrhy k následujícím bodům. Za prvé, definice eh, žadatele, který je registrován v systému VIS. Za druhé, definice pravidelného cestujícího, který je registrován v systému VIS. Zjednodušení vízového režimu pro tyto žadatele, potom změny lhůst, které se žadatelů týkají a které se tedy týkají schvalování žádosti o vízum. Kromě toho jsou tu podmínky týkající se eh, cestovního zdravotního pojištění a poplatku za víza. I k tomu jsme připravili kompromisní návrhy. Nutno říci, že zevrubnou, za zevrubnou diskusi nestojí pouze tyto body, ale i další body. Nicméně náš čas je omezen. A proto jsme měli za to, že bude lepší, když se zaměříme na omezené množství jasně definovaných bodů. Tyto body jsme tedy vybrali v závislosti na tom, jak jsou důležité pro členské státy. Snažili jsme se totiž o to, abychom zohlednili a zapracovali do kompromisních návrhů pokud možno eh, pozice všech členských států. Při formulaci kompromisů jsme se snažili o rovnováhu mezi eh, zjednodušeným udělováním víz cestujících bona fide a bezpečnostními eh, aspekty na straně druhé. Tato rovnováha pro nás byla velmi důležitá. Cílem diskuze bylo to, abychom dosáhli významného pokroku a dokonce je možno říci, že jsme dosáhli konkrétních hmatatelných výsledků ve většině bodů, například pokud jde o definice, ulehčení vízového režimu a také eh, lhuty. Na tomto místě musím zdůraznit, že diskuze o návrhu komise eh, v radě eh, probíhají i nadále, a to velmi intenzivně. Rada na tom velmi intenzivně pracuje, protože si je vědoma toho, že tento návrh je velmi důležitý a že má velký Eh, význam pro celou vízovou politiku EU. V širším kontextu viděno má tento návrh dopad i na taková odvětví, jako jsou zahraniční vztahy, cestovní ruch a tak dále. Na závěr bych chtěla ještě jednou zdůraznit, že tato otázka pro nás má prioritu. Chceme totiž vytvořit vyváženou vízovou politiku, díky níž bude Evropská unie atraktivním cílem pro legální cestující ze třetích zemí. Zároveň musíme, pokud možno, zabraňovat zneužívání víz a musíme zaručit bezpečný šengenský prostor. Lotyšské předsednictví nyní tento návrh předá předsednictví lucemburskému a to se e, jim bude zabývat dál. Děkuji za pozornost. Thank you. Thank you very much. Děkuji. A teď e, nastal čas, kdybychom měli zde formulovat e, nějaké závěry. Paní Fajon, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěla poděkovat všem řečníkům, chtěla bych poděkovat všem těm, kteří přispěli k této velice užitečné eh, diskusi, protože myslím, že jsme si vyměnili velké množství nápadů, hovořili jsme o tom, co je důležité mít na paměti, pokud provádíme modernizaci eh, celého tohoto vízového balíčku. Já bych vás velice ráda ujistila, že vezmu v úvahu všechny vaše připomínky. Eh, představila jsem vám i své základní myšlenky, máte je k dispozici v písemné formě. Možná, že po té dnešní diskusi mám další nápady, další otázky. Například ta otázka těch podpůrných, podpůrných dokumentů Eh, otázka, jestli tito lidé by měli mít zdravotní potvrzení. Já eh, tuto věc potvoruji, ale myslím si, že tady bude ještě řada příležitostí se o těchto věcech ještě bavit. Eh, jedna myšlenka úplně na závěr. Je potřeba vždy vycházet z toho, co daná věc znamená pro toho žadatele. Chceme skutečně zjednodušit celý ten proces, nechceme, aby tyto lidé museli platit další peníze, chceme podpořit turismus, chceme eh, podpořit eh, eh, mobilitu mladých lidí a tak dále. A to je ten základní cíl, ke kterému se budu pokoušet i já přiblížit. Nebudu se tolik soustředovat na otázku bezpečnosti, Eh, myslím si, že v současném kontextu těch migračních tlaků se soustředíme právě příliš mnoho na tu otázku bezpečnosti a nesoustředíme se dost na to, jak všechno usnadnit tak, aby eh, Evropa byla atraktivní a mobilitu eh, jsme měli zajištěnou. Děkuji. Já bych chtěla poděkovat všem váženým hostům. Mikrofon nemá paní předsedkyně. Eh, chtěla bych také poděkovat paní zpravodajce ještě jednou. Teď si uděláme krátkou minutovou přestávku, protože si vyměníme místa na panelu. Eh, ještě jednou bych chtěla poděkovat za tento blok prezentací, za krátkou přestávku, tedy eh, pozvu další řečníky konkrétně eh, paní Elias Martensen, eh, pana Michala Dejagera a další. Thank you so much. Thank you.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 Maybe. Yes. Okay. Dobrá, vážení kolegové, prosím. Prosím, posaďte se. Vážení kolegové, posaďte se. OK, we, we start the second session. Zahájíme druhý blok prezentací. Velice zdvořile bych vás požádala, abyste eh, Myslím si, že už skončila přednáš, eh, přestávka. Teď Budeme pokračovat s druhou částí dnešního slyšení, která se bude zabývat cestovními víze. Je to nový typ víz, který umožní držiteli takovéhoto víza, aby cestoval do šengenského prostoru na eh, celkem 90, více než 90 dní v období eh, nepřesahujícími více než 180 dní za eh, podmínky, že nezůstane ve stejném ženském státě po dobu delší než 90 dnů. Nejprve bych dala slovo panu Otofu um, a eh, ten uvede eh, tento blok prezentací a potom bych si dala slovo dalším, které, které prosím, aby dodrželi čas, který byl určen. Děkuji, paní místo předsedkyně. Předtím, než dám slovo našim panelistům. Řeknu několik e, slov e, k tomu novému návrhu v rámci víza. Je to něco, co umožňuje e, pobyt jeden rok v šengenském prostoru anebo po obnovení až dva roky. Tady se zdůrazňovaly ekonomické přínosy, přímé i nepřímé, které by vyplynuly z tohoto nového nástroje a mohlo by to ročně znamenat 500 milionů až 1 miliardu ročně pro Evropskou unii. Kritéria uznatelnosti nebo kritéria pro přidělení byla dostatečně vysoká, aby se zmírnilo riziko nelegální imigrace a riziko ohrožení bezpečnosti, eh, což samozřejmě je něco, co je důležité pro naše občany. Tento návrh vlastně ehm, překlenuje určitý nedostatek bezpečnosti, ehm, který souvisí s existencí bilaterálních dohod mezi členskými státy a některými třetími zeměmi, jako je například Nový Zéland a Japonsko. Říkám to velmi otevřeně. Osobně jsem málo kdy slyšel hovořit o, toka, o tocích ehm, nelegální imigrace z těchto zemí nebo ohrožení bezpečnosti, kde No, vlastně hrubý domácí produkt je vyšší než v Evropě. Ehm, pokud jde o obavy, tak tady je otázka atraktivity eh, pro turisty z Japonska nebo z Nového Zélandu kteří by museli podstoupit takovou proceduru, kterou zatím podstoupit nemuseli. Eh, já jsem eh, velmi eh, také citlivý, pokud jde o otázku bezpečnosti. Komise tady něco vydala 5. března a já si uvědomuji, že regionální nestabilita v subsaharské Africe, v rohu Afriky a teroristické hrozby pro Evropu jsou samozřejmě silnější než kdykoliv v minulosti. A tady se můžeme samozřejmě, eh, musíme se zamýšlet, zamýšlet nad bezpečností eh, při přidělování víz a to se samozřejmě trvá, týká i těch cestovních eh, tedy víz, těch opakovaných. A už tady existují určitá víza, krátkodobá víza, ale bylo by naivní říkat, že něco takového, nebo že to riziko neexistuje, pokud jde o to nový typ víz. Ehm, není nemožné eh, zrušit například letenku nebo eh, rezervaci hotelu po přidělení víza. A je opravdu nepředstavitelné, eh, že by existovala kriminální síť, která by například fazifikovala výplatní pásky. Některé skupiny Eh, se tady eh, vyjádřili eh, ve prospěch tohoto víza třeba sportovci nebo další skupiny, kteří se donívali, že by to mohlo usnadnit cestovní ruch a že by to bylo užitečné pro hospodářství členských států. Dnes tady již mnozí vystoupili a je jasné, že je potřeba tady mít rovnováhu mezi možnými ekonomickými přínosy, ale zároveň mezi zabráněním ohrožení bezpečnosti. Paní eh, Martens dobře zná svět umělců, protože je ředitelkou eh, určité společnosti, která působí v této oblasti a také organizuje festivaly a další akce. A já bych ještě doplnil, že paní Martens je také konzultantkou eh, pro Evropskou ligu zaměstnanců v Evropě v oblasti tedy uměleckých aktivit a já bych chtěl také uvítat, že je tady pan eh, Michel Dejeger, eh, který eh, vykonával nejrůznější diplomatické funkce mm, v mnoha oblastech a má obrovskou zkušenost s centrální zprávou těchto věcí, má zkušenosti přímo z praxe. Děkuji také ostatním účastníkům, Ehm, z Evropské komise a také eh, tedy zástupkyně lotyšského předsednictví. To je tedy několik eh, slov úvodem k této diskuzi a v tuto chvíli předávám slovo našim panelistům. Děkuji. Paní Lais Martens má nyní slovo na 10 minut. Děkuji, přeji všem dobré odpoledne a ráda bych poděkovala Evropskému parlamentu za pozvání. Zastupuji tu sektor eh, scénického umění a hudby. Rádi bychom tedy přispěli svoji zkušeností k vytvoření lepšího vízového balíčku. Připravila jsem si prezentaci. Eh, naprosto souhlasíme s návrhem eh, přeskumu vízového kodexu, nicméně bychom chtěli eh, předložit návrh týkající se eh, takzvaného cestovního víza, které se přímo dotýká našeho odvětví. Já jsem pracovala pro společnost Eastman, což je taneční společnost zpěváka Sidi Larby Šerkukaj. Působíme v Belgii, máme celosvětové renomé tento zpěvák a tanečník dostal mnoho cen a je velmi uznávaný. Byl také součástí filmu Anna Karenina, který získal Oscara. Byl jmenován Evropským kulturním velvyslancem roku 2013. Kromě toho spolupracujeme s důležitými kulturními institucemi, ať už je to Laskala, Cirque du Soleil, eh, Pařížská opera a tak dále. Eh, tady vidíte několik čísel naší společnosti za rok 2013. Združujeme 120 umělců a dalších, eh, dalšího uměleckého personálu 31 eh, národností ze 13 zemí EU. Ročně vystupujeme zhruba stokrát. Jedno z představení se jmenuje Puzzle, Toto představení získalo cenu Olivier za nejlepší taneční produkce, produkci. E, tančí v něm 12 tanečníků, hraje v něm 8 hudebníků, e, dva jsou z Kanady, jeden je z Jižní Koreji a jeden hudebník je e, z Japonska. A nyní to začíná být zajímavé. Důležitá je otázka cestovního víza korejská tanečnice eh, nebo kanadská tanečnice byla propuštěna eh, z uprchlického centra, jeho korejská tanečnice eh, zase nebyla připuštěna na palubu letadla v Soulu a japonský hudebník měl pozvání do Londýna, ale měl problémy eh, vrátit se do Belgie. To znamená, že eh, tady máme velké problémy s prodlužováním pobytu. Eh, stávající podmínky by tedy byly pro umělce velmi nákladné a komplikované. My jsme problém vyřešili za pomoci belgické vlády, která nám poskytla jakousi výjimku. To znamená, že když hrajeme v Lisabonu, tak musíme přesto jet přes Brusel. A e, nicméně přesto musel náš umělec e, a i ostatní umělci zrušit několik představení. E, máme problémy s různými interpretacemi těchto podmínek. Umělci z toho měli strach, protože se obávali, že by se takové situace mohly opakovat. Dneska zastupuji Perl, což je zastřešující organizace, která združuje 7 tisíc eh, uměleckých organizací v Evropě. Naši členové vyjednávají kolektivní smlouvy na národní úrovni. Opět tu vidíme několik čísel týkající se našeho odvětví jsme považováni za jedno z nejrychleji rostoucích odvětví, jsme tedy velmi důležití pro evropské hospodářství, představujeme 4,2 HDP a vytváříme 7 milionů pracovních míst, zhruba 20 eh, z nich, pětina z nich jsou pracovní místa pro eh, mladé lidi. Proč je eh, cestování nezbytné pro naše odvětví, pro naši činnost. Snažíme se tedy ukazovat to, co umíme celému světu. Je to bezprostředně zpěto s povahou eh, našeho umění a kromě toho ta turné jsou hlavním zdrojem našich příjmů. Eh, snažíme se tedy prostřednictvím umění zastupovat eh, naši vlastní zemi. Naši umělci Eh, pocházejí z různých národností, protože národnost jako taková nehraje vůbec roli. Jde spíše o to, co dotyčný člověk umí. A zároveň eh, ten dotyčný umělec přináší do Evropy zkušenost a tradici ze své země nás tedy národnost umělce nezajímá e, ani, e, nezajímá ani posluchače. Chtějí zkrátka vidět dobré představení, poslechnout si dobrý koncert. A často je to tak, že díky mísení národností vznikají nové umělecké směry. Připravili jsme určitou simulaci. Ten limit 90 eh, dní v rámci 6 měsíců eh, totiž znemožňuje turné delší 3 měsíců a to by mělo tedy závažné ekonomické dopady. Eh, tady vidíme simulaci ve třech aspektech, to znamená dopad na umělce. Umělec by se musel po třech měsících vrátit Eh, což by znamenalo náklady eh, mezi tisícem a dva tisíci euro eh, na ubytování, cestování, žádosti a tak dále. A kromě toho si musíme uvědomit, že se to dotýká tří tisíc společností. Má to i nepřímý dopad. Dotyčný umělec by si potom musel hledat novou práci a kromě toho je to tak, že tedy to podávání žádostí o víza je velmi časově náročné. Má to i přímý dopad v tom smyslu, že e, poplatky za e, představení se pohybují mezi 7,5 tisíci a 25 tisíci za představení, takže když to vynásobíme počtem společností, dostaneme se na 22,5 až 75 milionů euro ehm, Eastman má průměrně 10 eh, představení za měsíc a nevždy je možno to představení eh, nahradit. Má to i nepřímé dopady. Umělec nemá jistotu, že výzum vízum obdrží včas, není se tedy jist, jestli bude moci vystupovat. Kromě toho to eh, je velmi časově náročné, eh, vyžaduje to náročné plánování. A kromě toho tu vznikají i jiné ztráty. Společnost používá různé externí služby, to znamená poskytovatele služeb v eh, oblasti osvětlování, ozvučení, eh, používá také eh, cestovní agentury a tak dále. I tady dochází k ušlému zisku. Pokud jde o místo, kde se představení konají, tak tady to způsobuje přímé náklady mezi 150 a 166 miliony euro, protože opět tedy, tedy diváci neutrácí a dochází eh, k ušlému zisku. Myslím si, že veškeré kalkulace, které jsme představili, jsou velmi konzervativní, ale dohromady by ty ztráty eh, představovaly něco mezi půl eh, miliardou a dvěma až čtyřmi miliardy euro. Musíme si uvědomit, že i kultura je eh, motorem hospodářského růstu. Pro koho jsou víza určena? Často jsou to země, které investují do kultury, ať už je to Kanada, Japonsko, Jižní Korea, Amerika, tedy Spojené státy, eh, tedy země, kde nehrozí riziko nelegální migrace. Eh, pokud jde o ten návrh takzvaného cestovního víza, tak my eh, tedy hovoříme o eh, podnikatelích dobré vůle bona fide, které, kteří tedy jsou do země pozváni nějakým subjektem a jsou chráněni na základě smlouvy. Jsou dobře organizováni, pracují podle plánu, který je sestaven dlouho dopředu. A všechno je zajištěno. Ubytování, cestování a to ne pouze během uh, turné, ale také ve dnech, kdy se žádné uh, představení nekoná. Jsou tu nějaká, uh, nějaké hrozby pokud jde o migraci, já si myslím, že tedy z dlouhodobého hlediska No, tomu tak není, protože eh, umělci se spolehají na dlouhodobý vztah se svým zaměstnavatelem. A nyní mi dovolte, abych eh, se dostala k závěru. Revize vízového kodexu a vydání nových cestovních výst je nezbytné. Eh, my tedy za organizaci PERL se výš, již více než sedm let přimlouváme za to, aby se všechny tyto konkrétní problémy řešily. Samozřejmě, že cestovní víza umožní vytváření pracovních míst a podpoří hospodářský růst. Pokud bychom je nevytvořili, tak bychom ztratili miliardu euro za rok pro společnosti, které mají své sídlo v EU a musíme si uvědomit, že ke ztrátám by došlo i v daních, protože by se neplatily různé eh, pobytové daně a tak dále. Snadno to všechno můžeme sečíst a vynásobit, protože do šengenského prostoru přijíždějí na turné i mimo evropské eh, společnosti. Já si myslím, že by to tedy byl dobrý nástroj, který by byl ku prospěchu všech, ať už umělců, společností, vlád, místních eh, společenství a tak dále. Je tu velký potenciál, který bohužel nemůžeme plně využít právě v důsledku vízových omezení. Děkuji, děkuji za pozornost. And now we will listen again uh, to Mr. Michel de Jager. Uh, si vyslechneme opět pana Michela Težakera, dřívejšího francouzského konzula. Bude hovořit o návrhu o cestovních vízech, vízách. Máte slovo. Ano, děkuji. 15 let svého života jsem eh, strávil ve funkci generálního konzula v Japonsku, Kanadě, na pobřeží Slonoviny a v Alžírsku. Během své kariéry eh, jsem eh, pět až šestkrát eh, slyšel eh, hovořit o problémech eh, osobách, které opravdu potřebovaly výzum na více než 80 dní v různých zemích šengenského prostoru. Takže můj přístup na první pohled je takový, že mám pocit, že to je takový v podstatě Eh, fiktivní problém. Ano, dobře, je tady eh, právní eh, vákuum, ale toto vákuum neplatí pro všechny národnosti. Pokud jde o Japonsko nebo Kanadu, tak tam máme bilaterální dohody o vynětí z vízové povinnosti a Ostatní šengenské země to mají také, tento typ, takže například, když má někdo jako Japonsko bilaterální dohodu s Francií, tak ten občan tam může zůstat tři měsíce, 180 eh, dní a pokud má identickou dohodu s nějakou jinou zemí, třeba s Belgií a tak dále, tak tam opět může zůstat 80 dní, takže ten problém je eh, poměrně mm, velmi eh, malý nebo omezený ale narazil jsem na to, je to pravda, a to v případě lidí, kteří mi byli velice sympatičtí, byli to studenti, kteří využívali program, eh, tuším, Erasmus Mundus a říkali mi, eh, Představte si, byl jsem dva měsíce ve Francii, potom chci strávit dva měsíce v Německu a potom eh, dva měsíce, nevím, třeba ve Španělsku a pokaždé potřebuji nové vízum A to, eh, tam je pravda, tam vzniká problém, takže je potřeba nalézt řešení. Je snad řešením tedy to cestovní výzum. Současné změní eh, je ovšem nesrozumitelné, dokonce i pro odborníky. Ale to nechám stranou. Mohu to pochopit, protože tam se vlastně odkazuje na nejrůznější ustanovení vízového kodexu, ehm, aby to nemuseli opakovat, tak tam mají ten odkaz. Ovšem je tady eh, stejně ten obsahový problém, protože terminologie, eh, ta je opravdu nesmírně vágní. Například, kdo může požádat o takové výzum? Když se podíváme eh, na tuto věc, tak je to v podstatě každý. Můžou o to požádat umělci nebo kdokoliv jiný. Skutečně každý. A pravidla pro přípustnost jsou stejná jako v případě toho krátkodobého šengenského víza. Takže stačí mít pas, fotografii, vyplnit formulář, zaplatit poplatek a dát svůj souhlas pro to, že budou odebrány biometrické údaje a potom je možné předložit takovou žádost o vízum. Tam je, mi řeknete, asi málo eh, lidí, kteří o to budou mít zájem ale eh, mě nezajímají jako eh, konzula ty příjemci toho víza nebo ti, kteří z toho budou mít prospěch. Mě zajímají žadatelé, protože já budu muset, muset řešit ty žádosti o víza. Mě zajímají ty případy, kdy jsou e, víza požadována. A když někoho odmítnu, tak se mě ten člověk e, bude stát další práci. Více práce než ta víza, která e, povolím. Já totiž budu mít pravděpodobně odvolání, budu muset odpovídat na celou řadu otázek, moje centrální zpráva na to bude muset odpovídat také, nebo té budu muset také odpovídat, protože se mě budou ptát, proč jsem to výzum odmítnul a tak dále. Takže tady opravdu e, musíme věnovat pozornost e, této situaci. Co ty víza přinesou pro konzulát? Říkal jsem, že kdokoliv v podstatě může se obrátit na eh, konzulát a může říct, že ano, já okamžitě potřebuju toto výzum, abych mohl eh, vlastně jet na nějaké eh, turné nebo se prostě, abych mohl cestovat ze země do země v šengenském prostoru. Tady je opravdu velký počet potenciálních žadatelů. Pak je tady tam samozřejmě také problém kompetentního státu, toho příslušného státu. To je ten stát toho prvního vstupu. Představme si tedy nějakou skupinu, která vstoupí eh, přes Amsterdam, protože tam je levnější letenka, ale potom chtějí pracovat do Německa, do Švýcarska a tak dále tak eh, to bude samozřejmě holandské nebo tedy nizozemské velvyslanectví, eh, konzulát, pardon, eh, které se bude muset zabývat touto žádostí. A budou tady v této složce různé, různá povolení práce v jiné země. A tady je rozpor v tom textu, protože tam je řečeno, že když někdo chce pracovat, tak musí požádat o povolení práce v té první příslušné zemi, do, do které tedy vstoupí. Ale když tam nechce pracovat tak chce pracovat jinde, no tak eh, kde tedy má požádat o povolení k práci? Potom je potřeba předložit vhodný důkaz záměru cesty, účelu cesty. Co to vlastně je? To znamená vysvětlit eh, úředníkovi konzulátu eh, účel své cesty eh, během 80 dnů ze 180. Takže tady je to opravdu, mm, tady mám pocit, že je to opravdu komplikované a protože je těžké vytvořit ten text, tak se to jaksi hodí na záda pracovníkům konzulátu, ať si pomůžou. Potom je další věc, E, pojištění, nemocenské pojištění, to je také velmi vágní. E, to mají být příslušníci e, zemí pro ty, tedy, pardon, příslušníci třetích zemí pro ty země, do kterých chtějí jet potom musíte mít dostatečné finanční prostředky a stabilní ekonomickou situaci. Musíte předložit výpisy z bankovního účtu a vaš, doklad o vašich příjmech. V některých zemích to může fungovat velmi dobře, ale mohu vás ujistit, že v jiných zemích eh, výpis z bankovního účtu a doklad o příjmu, to je něco, co si koupíte na ulici, tyto podklady. Takže tady je potřeba být opravdu velmi obezřetný. Potom přeskum té záležitosti má být proveden během 20 dní, takže když mám 20 dní na to, abych určil, jestli ta osoba skutečně má právo na to, aby pracovala tady a tam, tak, tak musím říct, že to je opravdu velmi krátká doba. Potom má problém umělců. Já vám důvěřuji, paní eh, opravdu vaše organizace je velice důvěryhodná, ale tady nejste jenom vy, jsou tady i jiní. Proč bych dal výzum vašim umělcům a nedal ho jiným? Jak zabránit diskriminaci? Abychom ji zabránili, tak musíme zvážit e, případ jakéhokoliv jiného organizátora turné, uměleckého turné, a musíme vycházet z toho, že i on může předložit eh, žádost o takové výzum. Potom právo, jim vlastně udělujeme takové eh, kvazi právo na pobyt eh, v šengenském prostoru. Ehm, když mě někdo pozve, na tři měsíce a potom na, do Belgie a potom tři měsíce do Francie, tak potom mohou zůstat eh, klidně dva roky v šengenském prostoru. A když někdo má toto právo, tak eh, to bude opravdu složité tuto osobu jak si vykázat eh, z toho prostoru. A během dvou let tam se toho může stát opravdu hodně z bezpečnostního hlediska. Takže tady je opravdu potřeba postupovat velmi obezřetně a najít bezpečnější cesty. V kodexu už je možnost prodloužit si šengenské výzum, které bylo uděleno. A to podle článku 33. Proč bychom se neměli raději pokusit umělce nasměrovat spíše k tomuto článku tímto způsobem, tedy prodlužovat si šengenské výzum podle toho existujícího rámce. Místo toho tady vytváříme něco, co mi připadá opravdu eh, nadměrné. Je to příliš rozměrně eh, s ohledem na to, jaká je tady potřeba. Ta potřeba je malá, dala by se vyřešit jinak. Eh, Děkuji. Teď tedy máme možnost k těmto věcem diskutovat. Jean-Pierre, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Ehm, kladu si otázku, eh, pan de Jager, eh, v Belgii se říká Jager a ne de, de Jager a ne de Jager, ale on je francouz, tak bych měl říkat de Jager. A mě by zajímalo, jestli toto jméno je vlámského původu. Myslím si, že ano. De Jager. To říkal i Brice Ortefe. No, já si říkám, jestli jste náhodou nebyl eh, obhájce někdy v minulosti ano, to je samozřejmě takový, takové popíchnutí. Ale eh, nezacházel bych tak daleko jako vy, i když tedy jste tady hovořil o článku 33 a o tom, jestli to, a já si kladu otázku, jestli to umožňuje stejnou pružnost, jako by umožňoval ten nový nástroj. Objektivně mě tady napadá celá řada otázek jsem překvapen, stejně jako vy, že kdokoliv by mohl předložit žádost o výzum. Myslím si, že v tom ustanovení tedy to není příliš přesně vymezeno. Má to být něco operačního, teoreticky, ale ve skutečnosti e, není možné přesně vymezit osoby, které mohou požádat o toto výzum, takže to je zvláštní. Potom jsem také zaznamenal, e, že důkaz pro určitý záměr, to je dosti komická formulace. Důkaz záměru. Musíte poskytnout důkaz o vašem záměru pobývat v několika členských státech. Hm, tak je to alespoň v tom francouzském textu. No promiňte mi, ale to mě opravdu vede k úsměvu. Tady můžete například doložit třeba rezervaci nebo něco jiného. Ale prokázat záměr, to, to nezlobte se na mě, ale to mi připadá opravdu směšné. Omlouvám se. Potom, eh, pokud jde o to, nebo o další věc, tak tam je to velmi složité. A už eh, jsem několikrát položil jednu otázku, na kterou jsem nikdy nedostal odpověď. Teoreticky tento nový eh, nástroj by měl umožnit povolení pobývat rok a dalo by se to eh, prodloužit na dva roky, ale bylo by to omezeno s ohledem na jeden stát, že v jednom státě pouze tři měsíce a tak dále. A co se může stát potom? Když po těch dvou letech ten člověk předloží další žádost o výzum a neopustí přitom šengenský prostor, tak co se stane potom? Tam to není upřesněno. Během těch dvou let může eh, požádat ještě jednou o další výzum. Je to možné vůbec? Tam to není upřesněno, nebo jsem to alespoň neviděl. Říkáte, že tam je potřeba mít povolení k pobytu na nějakou omezenou dobu a je tady potřeba opustit ten šengenský prostor, aby bylo možné požádat ještě jednou o výzum, tak aby se to zase prodloužilo? Dejte mi prosím přesnou odpověď, protože já jsem to tam v tom nenašel. A já uznávám, že zaměstnanci komise jsou inteligentnější eh, než poslanec Evropského parlamentu, takže se předem omlouvám, jestli jsem to zkrátka jenom špatně pochopil. Eh, Pan Ortofo? Jakožto zpravodaj mám samozřejmě celou řadu otázek, paní eh, předsedkyně, ale budu velmi rychlý. Uh, pro Evropskou komisi mám tuto otázku. Váš návrh, jak víte, vyvolal nejrůznější otazníky v souvislosti s tím, koho se to bude týkat. Ten počet těch dotčených osob je totiž velmi nejistý, ehm, jaké to bude mít ekonomické eh, přínosy, to je nejasné. A potom jsou tady také otazníky v souvislosti s bezpečností. Ehm, tady bychom měli požádat o analýzu dopadu, protože tady není možné vytvořit nový typ víz, aniž bychom věděli, jaký, jaké to bude mít důsledky. Takže prosím o studie dopadů. Počet tedy těch, kteří by mohli požádat o to vízum. Píšete, že, to, že se to může týkat i turistů a, jak řekl eh, generální eh, konzul z Francie, i když má tedy belgické kořeny, tak eh, ten říká, že kdokoliv může požádat o toto výzum. Takže e, tady to můžou být třeba miliony lidí, nejenom stovky. Zvážila komiks, komise to, že konzuláty takto budou zavaleni prací, když přitom mají omezené finanční prostředky? Tento typ víz bude vlastně eh, určitou konkurencí pro povolení k pobytu, které udělují členské státy. Mě by zajímalo, jestli jste zvážili dopady na sociální nároky, když nějaká osoba bude dva roky eh, pracovat a cestovat v rámci šengenského prostoru. Potom eh, druhá věc, otázka pro paní Martens. Můžete upřesnit, jaké jsou evropské společnosti, nebo které jsou schopny uh, pojistit eh, turné po Evropě delší než 80 dní. Eh, prosím, řekněte nám, které to jsou, řekněte jména a potom také řekněte jména eh, těch umělců, kteří tedy jsou takto zaměstnáni, jestli je to třeba Cirque du Soleil nebo, nebo kdo může zaměstnávat tolik umělců tímto způsobem. A je možné tam dát dostatečné záruky? E, Světová federace cirkusu nám předložila e, určitý dokument, který je dobře připraven i z právního hlediska a tak dále, že je potřeba to předčasně plánovat, ubytování, dopravu a tak dále. A otázka je, jestli se to opravdu netýká pouze velmi omezeného počtu velkých společností, které dokážou zaručit se za tyto své E, umělcem. A potom tedy bychom možná mohli zmírnit ta kritéria. A kdyby se to stalo, tedy ne, nehrozilo by, že by tady e, vznikly nějaké svévolné struktury, které by vedly k tomu, že by se zkrátka jenom obcházela možnost, jak vstoupit do šengenského prostoru a bylo by to vlastně ve prospěch nejrůznějších převaděčů, kterých je hodně a který, jak víme, mají velkou fantazii a představivost a využívají nejrůznější právní vákua a obcházejí pravidla. Potom ten, ty vaše výhrady, k počtu těch potenciálních příjemců těchto víz, potom ten seznam těch eh, dokladů eh, a všechny ty věci, které vlastně to nedělají eh, dostatečně bezpečné. Co tedy si myslíte, že by se mělo udělat, aby ty specifické skupiny, jako třeba ty umělci, kteří dělají evropské turné, nebo potom třeba sportovci, Co myslíte, že by se dalo udělat, aby tito lidé mohli snadněji a dlouhodobě cestovat šengenským eh, prostorem? Aby nemuseli pod, se podrobovat těm složitým uh, postupům. Um, pak se tady hovořil o příkladu studentů, uh, kteří měli ty problémy a mě by zajímalo, jestli si dovedete představit tedy jiný nástroj, méně složitý, než je, jsou ta cestovní víza, která teď navrhla komise. And, uh, Mrs. Děkuji. Teď eh, paní Fajon. Děkuji. Já nemám žádnou otázku. Myslím si, že už jsme vyčerpali všechny ty otázky, já bych pouze ráda řekla, jaký mám na to názor. Já si myslím, že tento návrh na této cestovní víza je e, skutečně velký, velkou inovací. A já doufám, že obsah toho návrhu se e, bude vylepšovat tak, abychom s tím nakonec mohli být spokojeni. Vy sami jste e, hovořili o významu například programu Erasmus Mundus, týká se to umělců, uměleckých těles, například, že nějaký bohatý Američan přijede eh, do Evropy, kde chce jezdit na kole po Evropě, tak i tady bychom se měli pokusit nějak vyřešit jeho situaci. Já Doufám, že se nám podaří zlepšit ten eh, původní návrh komise, ale v žádném případě bychom neměli rezignovat na celý tento nápad. <clears throat> Děkuji. Tak teď bychom eh, eh, se mohli pokusit odpovědět na ty připomínky otázky. Paní Martens, já jsem eh, si vyslechla ty různé otázky. Ty, ta první otázka se týkala studentů. Já bohužel nemohu odpovědět na tu otázku, protože já tady zastupuji umělce, umělecká tělesa, hovořím tedy o lidech, kteří vydělávají peníze na základě svých uměleckých výkonů. Eh, pochopitelně hodně lidí by mohlo požádat o tento typ eh, víza, tedy to byla otázka. Já si myslím, že tomu tak nebude. Já si myslím, že eh, pochopitelně musíme vycházet z toho, co představuje festival, co představuje to dané místo. Jinými slovy, je tady určitá konkrétní situace. Umělec musí žádat o výzum s různými dokumenty, tak tomu bylo dříve. A teď tedy hovoříme o e, nové situaci, kdy ty zodpovědnosti jsou rozděleny. E, já znám ten celý sektor poměrně dobře. Většina těch e, uměleckých těles, která zastupují, skutečně jezdí na turné na dobu delší než tři měsíce někdy, ale je to pouze několik dní a pak je dlouhá pauza, takže nestojí za to je posílat zpátky do Kanady nebo do Austrálie Čili celá řada těchto uměleckých eh, skupin eh, tím trpí, například eh, umělecké těleso Terezie a Collegium vokály, což je velice známý orchestr, mohu hovořit o filharmonii, baletní skupiny. Otázka je, jakým způsobem tedy můžeme jim pomoci vyřešit jejich problémy. A většina z nich mi odpověděli, jsem se jich ptala, e, e, je taková, e, že vlastně to řeší tím způsobem, že je, se k ním stavějí jako k osobám samostatně vydělečně činným, ty potom si musí požádat o výzum, Eh, pochopitelně eh, jiná situace je například u hudebníků, ale jestliže třeba se podíváme na nějaké umělecké těleso taneční, tak tam pochopitelně ty lidé musí společně zkoušet, eh, takže ne každý by měl mít možnost získat tato cestovní víza. Často ministerstvo kultury má možnost získat finanční prostředky od Evropské komise, aby pomohlo řešit tuto situaci. Máme eh, celý seznam kritérií, která musíme splnit, ehm, pokud o něco takového požádáme. Čili určitě by to nebylo pro všechny, ale na druhé straně pro ta umělecká tělesa by to představovalo celou řadu záruk. Eh, eh, ehm, ehm, Eh, otázka, jestli něco takového již existuje. Ne, skutečně tady existuje určité vákuum. Já sama jsem mluvila o tom, že například Kanaděné, Američané, eh, Japonci, eh, Jižní Korejci, kteří byli na turné 5, 6, 7 měsíců, to jsem vám ukazovala, já jsem vám říkala, že jsme to vyřešili pomocí belgické vlády. A právě občany těchto států Eh, eh, vám řeknou, podívejte se, tady mám smlouvy, tady mám veškeré důkazy, eh, na základě kterých byste mi mohli poskytnout jiný typ víza, ale ne, že nikdy se to nepovedlo, všichni museli zkrátka odjet po 90 dnech. Nevím, jak je to ve francouzštině, ale v angličtině se tomu říká letter of intent, neboli dopis o Eh, záměru. Je to v podstatě eh, materiál, který má eh, několik stránek. Celý ten postup spočívá tedy v tom, že máme nějakou nabídku, že nějaké divadlo by k nám přijelo, udělalo tady několik Eh, inscenací a tak dále. Jestliže tedy se na něco domluvíme, tak potom podepíšeme tento letter of intent, neboli dopis o, záměř, o určitém záměru. A potom teprve začínáme vypracovávat eh, smlouvu, čili tento letter of intent je věc, která je velice běžná eh, v našem sektoru. Ta poslední otázka. Dívám se na své poznámky. To je ta otázka eh, zdravotního pojištění, otázka, jestli musíme eh, předkládat například potvrzení o sociálním zabezpečení, ukazovat eh, mzdové výkazy a tak dále. Tito lidé jsou všichni profesionální umělci, všichni pochopitelně mají plat, čili jsou to jakési právní osoby, dostávají také Eh, domluvené, eh, domluvené platy, které jsou kolektivně domluveny, eh, musí mít také penzijní zajištění. Naši umělci také musí mít i bankovní účet, tak aby všechny peníze se jim posílaly na jejich bankovní účet. Čili opět je Eh, na té společnosti, aby eh, dala k dispozici všechny tyto eh, důkazy. Nemusí to dělat každý jednotlivý umělec. Ehm, co se týče, co se týče příspěvku nezaměstnanosti nebo tak, tak na to nemají právo, čili toto já nevidím, že by mělo představovat nějaký velký problém. Ehm, doufám, že jsem odpověděla na všechny ty otázky, které mi byly položeny. Děkuji. Děkuji. Teď pan eh, Michel de Jager má slovo. Eh, děkuji. Je pravda, že ti, kteří eh, pracují pro tu organizaci, o které hovořila tato dám, a tak to jsou lidé zcela jistě velice spolehliví, zodpovědní, ale nejsou to jen oni, kteří budou žádat o tato cestovní víza. Pochopitelně budou i jiní, kteří o ně požádají. A my musíme se zamyslet nad tím, kdo bude vlastně tím potenciálním žadatelem. Kdyby e, o ta víza žádali pouze lidé v dobré víře, tak potom bychom žádné problémy neměli, ale ty problémy se objeví Eh, tehdy, kdy eh, se objeví lidé, kteří nám budou ukazovat dokumenty, eh, o kterých se nebudeme vůbec jisti, jestli jsou pravdivá. Jinými slovy, všechno to budeme muset my všechno kontrolovat. Čili ti umělci, o kterých vy hovoříte, to je jiná věc, ale ti lidé, o kterých nevíme, jestli to, co nám říkají, je pravda, tak to je problém. Já, když jsem byl generálním konzulem, Eh, na eh, eh, pobřeží Slonoviny, tak tam byla celá řada takových uměleckých těles, umělců, kteří za náma chodili a měli například pozvání od různých partnerských organizací ve Francii. Jak jsme měli vědět, jestli skutečně se jedná o seriózní umělce nebo ne? Eh, klidně si mohli koupit někde eh, nějaké na první pohled oficiální eh, dokumenty, kde se hovoří i o tom, že jsou registrováni jako umělci u určité, v určité asociace a tak dále. A nevíme ani vlastně, kdo byla ta přijímající strana, kdo byli ti francouzští umělci, kdo je takzvaně zvali. Čili ten počet těch potenciálních žadatelů tohoto typu by představoval obrovskou pracovní zátěž, pochopitelně. A e, konzuláty by to museli řešit a kdybychom něco takového otevřeli, tak tuto možnost otevřeli, tak pro konzuláty to bude obrovské břímě. Pan Ortefo se mě ptal, jakým způsobem se dají věci zlepšit. a jakým způsobem můžeme zajistit i e, ty hospodářské výhody, které z toho vyplývají. Musím přiznat, že já jsem o tom moc nepřemýšlel. E, je to něco, o čem přemýšlím až teď, e, kdy hovoříme o těchto návrzích komise, ale kdybychom měli konkrétní úpravou, konkrétní předpisy pro e, e, tyto případy, pak by to znamenalo, že konzuláty by měly e, daleko více textů, které by museli zpracovávat a myslím, že by bylo jednodušší, kdybychom měli jenom jeden typ textu, který vlastně určuje, jestli takový člověk je oprávněný získat výzum nebo ne. Ehm, možnost eh, eh, rozšíření tohoto typu víza ještě existují. Podívejte se na článek 33. Jestliže eh, prodloužíme platnost víza, potom ten správní úřad, který má na starosti toto prodloužení, bude mít určitou historii dané žádosti k dispozici za poslední tři měsíce a bude moci se rozhodnout, do jaké míry ta společnost, která takového člověka zve, je skutečně spolehlivá a jaké nám může poskytnout záruky. Ale já si myslím, že eh, vytváření nového cestovního typu víza eh, a hlavně ten počet těch potenciálních žadatelů představuje obrovské množství práce pro konzulaty. Eh, zcela určitě to bude znamenat obrovské navýšení jejich zátěže. A vzhledem k tomu, že e, na konzulatech zase mnoho e, e, lidí nepracuje, já vím, jaké to je, když pracujete v situaci, kdy nemáte dostatek pracovníků, tak myslím si, že pokud bychom měli ještě toto nové výzum, cestovní výzum, tak bychom nemohli řešit takové věci Eh, jako kdy eh, člověk vás požádá o to, že s váma potřebuje mluvit okamžitě, protože má nějaký naléhavý důvod. Například, eh, jestliže máte bolavý zub a požádáte o to, aby vás vzal zubař okamžitě, tak i tak my musíme být připraveni tyto lidi přijmout. Čili já si myslím, že by bylo dobré využít svou kreativitu proto, abychom skutečně toto určili pouze těm kategoriím eh, lidí, eh, pro které v, to, v tomto okamžiku existuje jakési právní vakuum. Teď tedy Evropská komise, paní Jolanda Gallego Casilda Grau. Děkuji, děkuji, abych chtěla poděkovat všem eh, řečníkům. Zazněla tady mnoha otázka. Eh, otázka, jestli je potřebujeme mít eh, takováto cestovní víza, já si myslím, že ano, protože tady existují určité mezery, kromě toho jsou tady také praktické problémy. Pochopitelně eh, existují lidé, kteří potřebují cestovat do šengenského prostoru na dobu delší než 90 dnů a přitom nemají tedy trvalý pobyt v žádném státě, protože pokud takové výzum nebudeme mít, tak to bude znamenat určité ekonomické ztráty. Eh, eh, já vím, že v některých zemích existuje možnost takovéhoto víza, ale to je potom zase omezeno teritoriálně. Eh, jedná se o bilaterální dohody, které byly podepsány většinou v 50. a 70. letech, ale v praxi například občan z Nového Zélandu může získat v šengenském prostoru podobu Eh, čtyř let, tak jak to vyplývá z bilaterální dohody, ale to přece vůbec neodpovídá naší vízové politice. Jestliže taková osoba potom eh, odjede, což je ten případ velice často, eh, nebo naopak, jestli takový člověk zůstane více než čtyři roky. Tyto stížnosti jsme řešili už mnohokrát. Myslím si, že to je dobrý návrh, který by měl řešit tyto situace. V současné době jsme připraveni eh, hledat kompromisy, různé modality. Eh, připouštím, že ten text je velice eh, složitý. Možná, že bychom to mohli všechno spojit s celým tím novým návrhem vízového kodexu, protože celá řada těch ustanovení z vízového kodexu se je identická s tímto, protože celá řada ustanovení vlastně se týká těchto věcí A myslím si, že konzuláty by na to mohly být připraveny, kdybychom jim poskytli příslušné zaškolení. Dobře, to znamená, že eh, by to tady byl obrovský nápor práce pro konzuláty a kromě toho by se tady tady uplatnilo mnoho ustanovení. Každý by tedy, ne každý by dostal cestovní výzum. Dostali by ho pouze ti, kteří plní příslušné podmínky, které jsou eh, pří, přísnější než u turistických víz. Jde tedy o to, aby eh, se vešel do všech limitů, aby prokázal všechny zkušen- skutečnosti, musí tedy zůstat 90 dní ve vízovém kodexu se hovoří o úmyslu vrátit se do země. To znamená, že musí nějak prokázat ten svůj úmysl. Pokud tedy nesplní tyto dodatečné podmínky, řekla jsem, že u této kategorie víz jsou ty podmínky ještě přísnější než u eh, krátkodobých víz, tak se to výzum zkrátka neudělí. Jeho žádost se zamítne. To znamená, že ta víza budou udělována pouze těm, kteří splní přísnější podmínky než u těch krátkodobých víz. Proč se to tedy neomozuje na určité skupiny? Na počátku, když jsme předkládali tento návrh, tak se tady počítalo s tím, že přijde mnoho stížností od e, umělců. Počítá se s tím, že to tedy bude ku prospěchu těchto skupin osob, ale může se stát, že e, i nějaký individuální turista tedy e, bude cestovat po Evropské unii více než 90 dní a i Takovýto lidé by měli využít této možnosti. Samozřejmě, že tedy mohou mít legitimní zájem na takovémto způsobu pobytu v EU. Proto jsme nechtěli oblast působnosti zužovat. Všichni ti, kteří splní tyto velmi přísné podmínky, mohou toto výzum dostat. Myslím si, ano, v zátěž práce pro eh, konzuláty. Uplatnilo by se tady mnoho ustanovení vízového kodexu, o tom jsem hovořila. Nemáme pocit, že článek 33 vízového kodexu umožňuje takovou flexibilitu, pokud jde o vyšší moc nebo osobní důvody. Nemyslím si, že by se to tedy týkalo této kategorie žadatelů. A nyní ještě otázka pana eh, Depre. Jde tedy o to, že po dvou letech člověk musí eh, opustit šengenský prostor podle ustanovení vízového kodexu a následně může zažádat eh, z oblasti mimo šengenský prostor. To znamená, že musí opustit Schengen a následně tedy mohou zažádat Podíváme se na to, jak to propojit, protože to tedy je odkaz na vízový kodex. My jsme spojili oba návrhy a e, tak, tak by to tady bylo jasnější. Víceméně je to tady všechno, co jsem chtěla říci. E, máte 30 sekund, půl minuty. Mám drobný dotaz. Pokud jsem vám dobře porozuměl, tak e, Eh, vízový kodex se uplatňuje včetně lhůt, eh, takže eh, včetně té lhuty, kdy někdo tady podává ten požadavek. Takže když někdo někde měl zůstat na jeden rok, pak se to dá na dva roky a když někdo odjede tedy na 14 dní a dá tu žádost, tak se to do toho započítává. Já mám pocit, že to je způsob, jak získat trvalý pobyt. Já to nechci kritizovat, ale chci to pochopit. Well, it's, he's... Ano. Měl by odjet a měl by ještě jednou prokázat, že plní podmínky pro uh, cestovní výzum. Jde o to, že tedy může v každém členském státě zůstat pouze 90 dní. To znamená, že musí plnit všechny ty podmínky stanovené pro cestovní výzum. Dobře, nyní už je všechno jasné. A proto mi tedy dovolte, abych požádala o slovo paní Moira Rosa. Majra Rose. Prosím, máte slovo za radu, za lotyšské předsednictví. Děkuji. Informāciju saistībā ar diskusiju gaidu padomē par minēto priekšlikumu un tiešām ļoti īsi, jo. Krátce bych vás chtěla informovat o stavu věcí při diskuzi o komisním návrhu, který se týká cestovního víza. Cílem tohoto návrhu bylo to, abychom našli inovativní a také jednoduché řešení, díky němuž bychom mohli překlenout tuto právní mezeru, která zeje mezi e, komunitárním šengenským aky a na jedné straně a normami členských států o pobytu, o e, dlouhodobém pobytu e, na straně druhé. Návrh komise přišel tedy v dubnu roku 2014 společně s návrhem nového znění vizového kodexu. Ráda bych vás tady informovala o tom, že počáteční diskuze o tomto návrhu a o novém znění vízového kodexu začaly v dubnu roku 2014 za řeckého předsednictví. Řecké předsednictví navázalo na práci dvou předcházejících předsednictví. a za lotyšského předsednictví jsme o tomto návrhu diskutovali třikrát. Probírali jsme ho článek po článku, tím jsme začali poslední zasedání za lotyšského předsednictví se konalo před několika málo dny a to probírání jednotlivých článků už jsme ukončili. A to takže úspěšně. Návrh cestovního víza těsně souvisí s novým zněním vízového kodexu, protože několik norem bylo přímo přijato, přijato z eh, vízového kodexu. A tuto těsnou souvislost rada zohlednila ve způsobu své práce. Na závěr mi dovolte, abych zdůraznila, že cílem lotyšského předsednictví bylo to, abychom pokud možno eh, ještě dále rozvinuli návrh komise, abychom ho posunuli o kousek dál. Diskuzi o v tomto návrhu jsme tedy úspěšně ukončili a výsledek své práce tedy předáme dalšímu předsednictví, předsednictví Lucemburskému. Děkuji vám za pozornost. Děkuji. Promiň. Děkuji. A nyní tedy dám slovo panu zpravodaji a panu Ortofe, aby tuto část ukončil. Prosím, máte slovo. Merci, madame Děkuji, paní místopředsedkyně. Dnes odpoledne jsme si tady vyslechli eh, různé řečníky, eh, kteří si přáli, aby bylo zavedeno toto cestovní výzum a pak tady eh, byl také jeden řečník, který vystoupil na základě své zkušenosti z praxe a upozornil na některé na některá omezení tohoto nástroje, na některé možné problémy. A já chápu, eh, na které problémy naráží samozřejmě umělci během evropských turné, ale eh, jsou tady také ty obavy, které se týkají bezpečnosti. A ty nejsou odstraněny, podle toho, co jsem slyšel. A nebylo by dobré, abychom tady otevírali nějaká vrátka, aniž bychom tušili, co se nachází za nimi. Slyšel jsem dnes odpověď Evropské komise o tom, jak zajistit systém, který bude neprůstřelný. Můžeme se skutečně spokojit s nedokonalým systémem eh, ve chvíli, kdy ty teroristické hrozby jsou opravdu obrovské, můžeme si dovolit vystavit naše občany dalším hrozbám, které by se k tomu připojily? Každý občan třetí země, eh, který by se označil za turistu, by mohl požádat o cestovní výzum, pokud by eh, splnil určitá kritéria, která jsou v tom návrhu. A to jsou kritéria, jak se ukázalo, Eh, by mohly být eh, zneužita. Ehm, mohlo by to být až, nebylo by to až 120 tisíc osob, jak uvedla komise, mohly by to být opravdu miliony a miliony osob. Takže eh, teď několik slov k misi, kterou jsme měli v Istanbulu v Dubnu a ta velmi objasňuje to, jak se udělují víza je to opravdu eh, realita z terénu, z praxe. Eh, my jsme cestovali do Istanbulu, eh, navštívili jsme francouzský, německý, španělský konzulát a zástupce pracoviště šengenského prostoru a potom ještě někoho dalšího. Během tedy té první části našeho setkání a hovořili jsme s těmi lidmi velmi otevřeně, velmi konstruktivně. Ovšem, oni nám řekli věci, které je eh, potřeba vyslechnout a zvážit. Jednak problémy těch, kteří nedodržují těch 80 eh, dní a těch je opravdu mnoho. Je obtížné je naší roli vytvořit nový typ víza, které by umožnilo ještě eh, prohloubit eh, toto zneužívání. Za druhé, počet dokumentů, eh, které jsou falšovány. To je samozřejmě problém, se kterým se setkávají všechny konzuláty, to tady zaznělo také z úst pana konzula. A například na tureckém trhu, který nám tady byl označen, e, to je až v hodnotě 10 tisíců eur. A představte si, co by hrozilo v méně organizovaných zemích, které třeba zápolí s nějakým konfliktem a nemají stabilní instituce, tak e, Dovedete si představit, jak by to tam vypadalo? To by bylo úplně směšné e, věřit těmto dokumentům, protože ty by opravdu nebyly, opra, byly by zkrátka falšované. Takže Představte si, že by zaměstnanci konzulátu museli přeskoumávat všechny tyto dokumenty. Já jsem tady velmi pozorně poslouchal to, co bylo řečeno a myslím si na základě toho, že si nemůžeme dovolit vytvořit výzum, které by ve své působnosti zahrnovalo všechny osoby eh, naprosto neomezeně. Protože pojem turista, to je velmi vágní pojem a mohl by být vykládán takovým způsobem, eh, že bychom to opravdu neměli podporovat. Pokud jde o víza krátkého pobytu, eh, potom pro ty pravidelné cestující, eh, pak tady jsou povolení k pobytu členskými státy, pak jsou tady ještě věci, které se povolují například studentům a tak dále, tak dejme tomu, že by všichni tito lidé mohli mít tu, toto výzum, cestovní výzum. Jaké mi to mělo asi dopady i na naše veřejné výdaje? Už jsem to říkal uh, úvodem. Uh, navíc by se na to vztahovaly také různé sociální nároky. A já si kladu otázku, jestli opravdu je to v zájmu a ve smyslu těch politik našich členských států. Já si myslím, že jsem tedy přesvědčen tím, co tady Eh, zaznělo a ještě jednou opakuji, že je potřeba mít tady studii po posouzení dopadů o případ přijetí tohoto víza. Jaké by to mělo důsledky třeba eh, na ty, eh, kteří dosud nemají vízu? Musela by asi potřeba tady vytvořit konzuláty v zemích, kde ještě nejsou a muselo by tam mít mnohem více zaměstnanců a tak dále. Je potřeba, aby tato analýza osvětlila také potenciální rizika a hrozby pro bezpečnost. A já vám všem děkuji eh, za to, že jistě podpoříte tento můj záměr eh, uspořádat takovou studii dopadů. Thank you. Thank you. Děkuji. Eh, chtěla bych poděkovat všem eh, řečníkům, všem hostům, všem poslancům, kteří vystoupili v diskusi. Chtěla bych vám eh, poděkovat za vaše příspěvky k této velice důležité diskusi. Výbor Libe bude se věnovat tomuto tématu i dále. A takže e, e, bych chtěla e, skončit tím, že vám ještě jednou poděkuji, laskavé paní předsedkyně, děkuji tlumočníkům.